Dear colleagues, I think we should start. Kolegyně a kolegové, myslím, kolegyně a kolegové, myslím, že se můžeme pustit do práce. Ale kolegyně a kolegové, pro náš výbor pro kulturu je to poslední pracovní den před letní přestávkou, kterou, myslím, všichni si zasloužíme. Nicméně dnes, jak jste viděli na našem pořadu jednání, je eh, poměrně ambiciozní, ambiciozní objem práce. To znamená, že bych vás ráda požádala o trochu disciplíny a připomínám, že dnes odpoledne nás čeká jedno slyšení. Proto bych vás ráda požádala, abyste dbali na to, abyste byli přítomni, aby tady naši odborníci nezůstali sedět samotní. Pokud je o pořad jednání jedna. Ten se všichni dostali, máte nějaká přání? Nikdo nic nemá. Můžeme tady pořád jednání v jeho předložené podobě schválit. Vidím, že není žádný, žádných námitek. Takže pořad jednání je schválen. Bod dvě. Schválení zápisu z jednání. Návrh zápisu z jednání tohoto výboru 7. června máte také ve svých podkladech. Máte prosím komentáře k tomuto zápisu? Ani v tomto případě se nikdo nehlásí a proto navrhuji, jako obvykle, abychom tento zápis považovali za schválený, pokud během tohoto jednání nebudou vzneseny žádné námitky. Dostáváme se k pořadu, bodu pořadu jednání 3, oznámení předsedkyně. Jazykový režim. Francouzština, němčina, italština, angličtina, španělština, řečtina, portugalština, čeština, estonština, maďarština, polština, slovan, slovenština slovenština, bulharština a rumunština. Jednání je vysíláno na internetu, to také připomínám, a nyní se dostávám k závěrům setkání koordinátorů z 18. června. Závěr tohoto setkání 18. června jste obdrželi 20. června mailem. Vnímáme je jako oficiálně schválené 22. června, kdy eh, byla lhůta pro snesení námětek, nedorazily žádné. Vy jste dostali dnes malý dárek, knížku, a já jsem počátkem tohoto týdne zaslala e-mail s informacemi eh, k letošnímu, k letošní eh, literární ceně, která letos eh, je provázena soutěží za posledních deset let. Všichni ehm, jste byli seznámeni eh, s evropskou historií, která byla v těchto dílech posuzována eh, odbornou porotou. Dnes máme odborníky a ty odpovědné zde ve výboru a dostali jste, dostali jste knížku, kde jsou tyto příběhy z evropské historie. Eh, je, jsou tam v původním jazykovém znění, stejně jako v anglické verzi. A pokud jde o hlasování, tak eh, v e-mailu jste dostali všechny informace, které se vám poslala. Já vám přeji eh, hodně zábavu <clears throat> při čtení a také pořadatelům Evropské literární ceny bych ráda srdečně poděkovala za předání, za tento dárek a přeji vám další úspěch ve vaší práce. Myslím, že se to zasloužilo potlesk. Nyní se dostáváme k hlasování. Dnes budeme hlasovat o dvou průběžných výsledcích trialogu. Je to návrh eh, stanoviska a eh, pozměňovací návrhy k rozpočtu. Navrhuji, abychom se hned pustili do hlasování a začneme bodem 4. Je to koordinace eh, právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu. Zde budeme hlasovat o průběh, o, o dohody, která byla předběžně dosažena v rámci meziinstitucionálních eh, jednání. Takže je to směrnice AVDM. Ráda bych poděkovala všem našim jednotlivým spolupracovníkům Katrině Mangot a Tyně Kunalt, kteři, které odvedly vynikající práci. Stefany eh, ze sekretariátu včera měla eh, narozeniny, což se také, myslím, zaslouží potlesk a také jí děkuji za spolupráci. No a samozřejmě děkuji všem kolegyním a kolegům jednotlivých politických skupin, spolupracovníkům stínového zpravodaje a také jazykové službě která nám vždycky během jednání byla nápomocná. Byl to tvrdý kus práce, ale myslím si, že jsme dosáhli dobrých kompromisů. Kompromisy jsou prostě kompromisy, ale já si myslím, že ve finále se nám to opravdu podařilo. Máme tedy v tomto nařízení eh, ve směrnici stanovisko parlamentu, takže bych ještě jednou ráda poděkovala za konstruktivní spolupráci na tomto velice obtížném tématu. Prosím, Sabine, chceš něco doplnit? Ano, já bych se ráda připojila k slovům díků. Děkuji spolupracovnicím a spolupracovníkům Štefy Piacoli především, ale také děkuji ostatním protože na, na tomu, že jsme měli počát, v počáteční fázi poměrně obtížné diskuse, tak se nám podařilo vypracovat pozici parlamentu. Ta spolupráce byla dobrá a, spolu, a konstruktivní. Během trialogu to vůbec nebylo snadné. Eh, především během estonského předsednictví. Ty pokroky byly trošku menší, konstruktivnější už potom ta spolupráce byla s bulharským předsednictvím rady, takže za to bych také ráda srdečně poděkovala. Děkuji za to, jak jsme se konstruktivně vydali za bulharského předsednictví před a byli jsme schopni ta jednání dokončit ta jednání probíhala za poslední půl rok a jsem velice ráda za tento velice dobrý výsledek. Také děkuji stínovým zpravodajům, eh, kteří během toho trialogu eh, velice dobře spolupracovali. Takže dostáváme se ke jmenovitému hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. 19, 28 pro, 19 proti, takže nás pro, 7 proti, takže schváleno. Každopádně závěrečné hlasování bude v, v říjnu. Dostáváme se k dalšímu trialogu. Tady se jednalo o Evropský sbor Solidarity. Během meziinstitucionálních jednání bylo dosaženo předběžné dohody. Eh, Helgo, chceš něco doplnit? Děkuji, Petro. Ráda bych poděkovala kolegyním a kolegům. Děkuji všem asistentům, svému asistentovi. Myslím si, že to byla velice dobrá spolupráce. Především, když jsme vedli trialog s radou, tak se domnívám, že parlament eh, přešel s velice dobrým vyjednávacím týmem Myslím si, že jsme odvedli eh, lepší výkon než zástupci Rady a komise. Ne vždycky tomu tak bylo. My jsme uspěli, protože vlastně první oznámení Rady bylo, že eh, nám nedají ani cent čerstvých peněz. Teď máme 75 milionů. Samozřejmě jako všichni bychom se přáli více, ale myslím si, že ten kompromis eh, v těch různých okruzích se soustředil právě na zde výhodněné mladé lidi. Eh, jde o to, abychom předcházeli zneužívání eh, stážových míst a tak dále, protože s tímto novým eh, programem, alespoň doufáme tedy, tedy že během příštího víceletého finančního rámce bude dostatek prostředků a mladí lidé budou moci po celé Evropě realizovat svoji dobrovolnou práci a že získají dovednosti a schopnosti a budou tak moci přispět k rozvoji společnosti. Myslím si, že to je obou straně výhodná situace, takže děkuji všem. A teď se budeme moci rychle mm, pustit do vlastního programu. Děkuji pěkně za tvůj skvělý výkon, který si odvedla během toho vyjednávání, což v tomto případě bylo opravdu nezbytné. Takže děkuji za tento výsledek. Takže dostáváme se k hlasování. Také jmenujete hlasování a zahajuji. Končím hlasování. 23 pro, 4 proti a jeden se zdržel, takže také schváleno. Gratuluji a děkuji. Nyní se dostáváme k bodu 6, je to návrh stanoviska na téma zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně. Kolega Šuntis byl zde zpravodajem. Přejete si něco říct, prosím, pane Šuntisi? Ne, takže můžeme přistoupit hned k hlasování a začneme pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě raději ověřím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 k 12 hlasům. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Taky toto bylo těsné, takže ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 eh, ku 13, jeden se zdržel, takže přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro? Kdo proti? Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 13, pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Ústní poznací návrh 1. Kdo je pro, kdo je proti? Drželi se, přijato. Číslo 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Číslo 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Číslo 18. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato.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 zdrželi se, ještě ověříme. To bylo trochu nepřehledné, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 16 k 11 hlasům. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 28 také ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 29, opět ve dvou částech. Kdo je pro první část? Jedn... Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, ještě ověříme, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 13 pro 13 proti. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 31. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 14 ku 13 hlasům. Číslo 32 opět ve dvou částech. První část, kdo je pro? kdo je proti, zdrželi se přijato, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, ověříme. Bylo to velice těsné, zahajuji hlasování, končím hlasování. 14 proti, 12 pro, zamítnuto. 33, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 34, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní závěrečné hlasování. Opět jmenovité. Zahajuji. Končím hlasování. 22 pro, 2 proti, 4 se zdrželi, s velkou většinou přijato. Takže děkuji zpravodaji a všem stínovým zpravodajům. Nyní se dostáváme k rozpočtu Evropské unie pro rok 2019. Veškeré eh, jednotlivé plány Dovolte, abych ještě vysvětlila jednu věc. V případě eh, těchto změn rozpočtu není žádné závěrečné hlasování. Bude hlasování o tom, že zpravodaj dáme horizontální mandát, aby mohl veškeré eh, položky rozpočtu pro, pro výbor eh, kult byly opět vráceny. Důvodem tohoto horizontálního mandátu je, že v jednání o rozpočtu eh, se parlament drží stanoviska rady. Ovšem dneska budeme hlasovat a to ještě předtím, než se rada dohodla pevně na svém stanovisku. O tom se bude jednat teprve v červenci. To znamená, že my musíme souhlasit s těmi změnami rady a proto dáváme svému zpravodaji tento horizontální mandát. A pan Morten Lokegard chce prosím se vyjádřit, jakožto zpravodaj? Prosím. Já jsem jenom chtěl poděkovat kolegům za tuto práci, za vynikající spolupráci. A těším se na pokračování. Chci také všem poděkovat ze sekretariátu a také svým asistentům. Jen herzlichen Dank, dann komm... Děkuji. Děkuji, děkuji velice, takže promiň. Můžeme tedy eh, bez eh, otálení dále hlasovat. Byla tady celá řada kompromisů. Začneme kompromisem jedna. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Schváleno. Potom eh, ústní pozměňovací návrh 1 na páté straně nahoře. Eh, ústní pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57, eh, 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 57, 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 57, 78, kdo je pro, 57, 78, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, dobře, můžeme to ověřit, ale mnozí se zdrželi, takže si myslím, že to bylo schváleno. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. 11 pro, 6 proti, 10 se zdrželo, takže schváleno. 57,91 pro, proti, zdrželi se schváleno. 57,92, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 57,97, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 58,06, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 5807, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 5808, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 5754, je to na přes příští straně. Nalezli jste to 57, 54, je to strana 9. 57, 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A musíme to ověřit. 57, 54, zahajuji hlasování. Je to u konce. 13 pro, 13 proti, 2 se zdrželi, zamítnut. 57, 68, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 57, 79, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 57, 81, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno.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 Zdrželi se zamítnut. Eh, chcete ověřit? Dobře, ověříme. 57, 87, tímto zahajuji hlasování. Hlasování u konce. 11 eh, pro, 17 proti, zamítnut. 57, 88, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 57, 98, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. 57,99, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. padesát osm třináct kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. padesát osm čtrnáct kdo je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Eh, nyní budeme hlasovat o horizontálním mandátu pro našeho zpravodaje a tímto zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 27 pro, 1 proti. Morgan eh, Lockegaard získal horizontální mandát. Přejeme úspěch při vyjednávání jak zpravodaji, tak i stínovým zpravodajům. So, wir kommen jetzt zu Tagesordnungs Dostáváme se tedy k bodu 8. Eh, souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019, všechny oddíly, protože jsme schválili na našem výboru změny tak v našem řízení eh, nás čeká už jen jedna etapa, i když náš zpravodaj samozřejmě bude pokračovat ve své spolupráci až do vyjednávání a eh, naše stanovisko eh, k rozpočtu 2019 je důležité, tam je důležité to, kde se vysvětlují ty technické věci a dávají se důležité signály radě. Předtím, než dám slovo zpravodaji Morten Lokekardovi, chtěla bych vám sdělit, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je pátek 13. v 11 hodin a hlasování potom proběhne 3. září. Já doufám, že eh, to, že bude pátek 13. není špatné znamení já jsem si jistá, že tomu tak není a tímto předávám slovo uh, Mortenovi. Děkuji. Děkuji, nyní nás čeká tady další fáze. To je stanovisko, které má předložit rozpočtovému výboru. A měli bychom uvažovat tedy o rozpočtových eh, řádkách, které se týkají našeho výboru. Chtěli jsme tady předložit naše pozměňovací návrhy a společně dojít ke kompromisům. Tyto pozměňovací návrhy budou k následujícím bodům, budu se to snažit stručně vysvětlit. Jeden, to je Erasmus+, zůstává stál vrhu rozpočtu 2019 a je mi líto, že musím říct, že rozpočet je mnohem nižší, než by očekával Evropský parlament pro tento eh, program. I eh, je, jsou nižší prostředky na víceletý finanční rámec eh, pro tento program. Proto žádáme o nárůst o 20 ve všech čtyřech rozpočtových položkách pro Erasmus+ Musíme eh, zaprvé eh, plnit eh, stávající potřeby, které zde jsou, a také musíme dát jasné sdělení do budoucnosti. Nicméně si myslím, že to, co my tady říkáme, že mm, bude náš mm, pozměňovací návrh je dobrý kompromis, když neříkáme, že chceme všechno, co jsme si přáli. Za druhé, kulturní sektor je chronicky podfinancován, to dobře víme chceme, aby financování odpovídalo našim ambicím, je zapotřebí podporovat jednotlivé programy abychom zajistili vysoce kvalitní projekty. Někde potřebujeme o 44% navýšit eh, tyto prostředky, takže my tedy žádáme o 22% eh, nárůst, eh, abychom posílili toto portfolio jednotlivých programů. To je náš kompromisní návrh a chceme dosáhnout toho, že v pod kapitola, které se týkají kultury, aby patřičně byly tyto programy financovány, aby nebyly ohroženy za eh, třetí. Žádáme komplexní přeskum veškeré činnosti v rámci opatření v multimediální oblasti. Tam chceme 10% nárůst jednotlivých eh, položek. To se týče kulturního podprogramu, tam chceme další 3 miliony eh, kromě desetiprocentního nárůstu, a to proto, abychom eh, podpořili eh, dosavadní úspěšné eh, programy, jako je například individuální mobilita a příprava na další program Kreativní Evropa. Takže chceme desetiprocentní nárůst a 3 miliony navíc. Za další ohledně Kreativní Evropy opět chceme podpořit pluralismus a svobodu médií tu potřebujeme víc než kdykoliv jindy. Ale rozpočtová položka pro audiovizuální a další mediální eh, průmysl eh, neodpovídá, je zapotřebí je posílit, posílit také mediální eh, gramotnost eh, obyvatel, monitorovat eh, situaci, zachovávat eh, i takto tedy pluralitu médií. Za třetí, opět vyzýváme tedy k kompletnímu přeskumu veškerých mediálních programů a činností. Hlavním cílem je, aby ve více letém finanční rámci bylo dosaženo správné rovnováhy ve financování jednotlivých činností. A tady žádáme 42 miliony v závazcích navíc v roce 2019, abychom zajistili důležitou činnost Euronet Plus po zbývající dobu víceletého finančního rámce. A také chceme zopakovat, že tento eh, stav, toto živoření je neudržitelné a musíme najít dlouhodobé řešení pro příští víceletý finanční rámec do roku 2020 i po roce 2020. Každoročně tedy zde musí to prostředky. Za čtvrté zúrazně význam programu Evropa pro občany, aby občané lépe porozuměli EU, aby se posilovali smysl pro občanství a trváme na tom, že je zapotřebí financovat nově koncipovaný forma Evropské občanské iniciativy. Vyjadřujeme politování nad tím, že v legislativním návrhu ohledně Evropské občanské iniciativy Eh, nebyl popsán rozpočtový dopad na eh, program Evropa pro občany. Chceme nejen tedy navrátit eh, prostředky k těm původním hodnotám, chceme 10% nárůst ve víceletém finančním rámci, abychom poskytli minimální nutný nárůst. A za páté připomínáme, že v rámci PPA, to jsou tedy pilotní projekty a přípravné akce, a zde Potřebujeme podpořit eh, inovativní iniciativy. Zdůrazňujeme, že velký počet těchto přípravných akcí a pilotních projektů ze strany komise, jak byly navrženy, se projevily být eh, úspěšné a my potřebujeme podporovat budoucí generaci vzdělávání. To proto tedy litujeme toho, že v tomto období eh, Eh, tento proces schvalování eh, projektů, eh, pilotních projektů a přípravných akcí je příliš dlouhé a žádáme komisi, aby postupovali objektivně, protože někdy se chovají spíše subjektivně, pokud neřekneme přímo politicky a vyjadřují spíše individuální zájmy a ambice. To je zapotřebí mít na paměti do eh, budoucnosti. Já osobně jsem toho byl svědkem dvakrát či třikrát. Musíme začít přemýšlet o tom, jak ten proces provádět, protože eh, současná situace je tedy eh, dost povrchní. A už jsem se víckrát o tom zmínil. Je pravda, že jsem o tom nekonzultoval své stínové kolegy, Eh, ale ještě předležím další pozměňovací návrh, který se týká toho, že chceme zopakovat eh, eh, ten právní základ, který se týká European Solidarity Corps, a to proto, že potřebujeme pro tento orgán získat patřičné prostředky. Také budu mít předložený pozměňovací návrh 2.1, eh, který se týká vzdělávacích programů a eh, používání dalších dostupných eh, nástrojů, například fondy SI, SF a Horizon 2020. Projekty související s kulturou a vzděláváním musí mít alespoň 11 miliard v roce 2007 až 2013 a v roce 2014 až 2020 to je tu máme otázku 11 miliard, takže eh, musíme se s touto situací vypořádat. Eh, pak je tu otázka evropských škol. Můžete prosím eh, dokončit svůj příspěvek, žádá paní předsedkyně. Ano, opět tedy obavy týkající se evropských škol, které mm, nadále mají poskytovat i po Brexitu kvalifikované učitele v anglickém jazyce a angličtina eh, má být tedy dále eh, druhým jazykem, to je zapotřebí zajistit a to je všechno, paní předsedkyně. Děkuji. Já bych ráda udělala slovo nejprve stínovým zpravodajům, maximálně prosím dvě minuty a nejprve má slovo pan Zdrojevský. Ehm, děkuji, kolego. Musím říci, že toto nebylo eh, snadné rozhodnutí a prioritou, eh, pokud je Erasmus+, Plus, očekáváme eh, navýšení o 20 Kreativní Evropa 10% a také odvětví médií. Tam očekáváme navýšení 22%, Evropa občanů 5%. Stá se, že Připomínka našeho kolegy je správná. Je potřeba změnit naše stanovisko, pokud jde o e, tyto rozpočtové položky a požadovat od komise, aby respektovala to, co bylo předmětem koncenzu, na čem jsme se tady mezi e, sebou dohodli. A já tady opravdu děkuji za vynikající spolupráci se spravodajem a také se stínovými spravodaji. Eh, naše očekávání je ovšem umírněné, i když doufáme, že rozpočet nakonec bude podle našich představ navýšen. Děkuji. Děkuji, co má Luigi Morgano. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat zpravodaji a kolegům, stěnovým zpravodajům za eh, práci, kterou jsme vedli do posud. Jsem přesvědčen, že toto stanovisko které máme vyjádřit, je eh, jasně eh, vysvětleno i těmi pozměňovacími návrhy, které teď byly přeloženy kolegou Lukegardem, který poukázal na to, odkud jsme tedy vzešli a co je pro nás problematické. Já jsem chtěl říct, že za politickou skupinu SAD určitě nejsme spokojeni, ale mohu říci, že nejsme spokojeni ani jako výbor eh, protože mnozí kolegové žádali víc. Je tu obava týkající se novým směrem předsednictví výboru. Já se omlouvám, že říká paní předsedkyně. My teď nemáme tlumočení do francouzštiny. Dobře, tak teď už máme zpátky. Takže chtěl jsem to zopakovat. Dobře. Chtěl jsem k tomu dodat, že náš výbor se vyjádřil vždy jednohlasně a žádal mnohem víc. Obava, která s tím souvisí, je, že ty škrty, které byly předem ohlášeny novým předsednictvím rady, neboli za tohoto rakouského semestru, poukazují tedy, že se půjde určitým směrem. Víme, co se stalo včera, to všichni víme. Takže my jsme se snažili jako SAD říct, že nemůže jít pod ten práh, který jsme stanovili, jinak nemůžeme souhlasit v žádném případě. E, podobně jako EPP e, teď e, připomnělo v podstatě, že dochází k mírnému nárůstu oproti tomu, co jsme tedy Eh, zúrazňovali v rámci evropských institucí. Říkali jsme, že je paradoxní, že se toho tolik žádá od odvětví kultury a pravidelně bývá podfinancováno. Vždy jsme to odkládali, ale opravdu pod tato čísla jít nemůžeme, protože eh, pak by nám lidé eh, nerozuměli a nevěděli by, proč to děláme. Děkuji. Slovo má Helga Trippel. Děkuji. Já si myslím, že eh, ten velký boj se týká víceletého finančního rámce, protože tam se odráží, eh, co budeme schopni učinit. Socialisté hlasovali pro, já jsem hlasovala proti, eh, protože eh, tady máme ten problém s nedostatečně financovanými programy v oblasti kultury. A teď tady hovoříme o rozpočtu pro rok 2019. Musíme být ambiciózní, ale zároveň realističtí, protože to je v rámci toho daného rámce. Ale pokud jde o ty nové věci, tak tam je potřeba potřeba tvrdě bojovat. No, tady, tady opravdu můžete o některé věci bojovat, ale e, musíte zvážit, jestli to není nesmyslné. Takže tady e, bychom velmi si přáli, e, abychom tedy postupovali tímto způsobem. V roce 2019 musíme být odvážní a musíme ukázat, že víme, co vlastně obnáší ten roční proces jednání o rozpočtu. Takže podporuji Mortena, abychom byli ofenzivní, ale zároveň, abychom demonstrovali, e, že víme, jaký je vyvážený přístup. Hovořili jste o Euronet Plus a já si myslím, že to je velmi naléhavé navýšit ho, protože to to souvisí s diskuzí eh, o evropské veřejné sféře. Ehm, tam eh, víme, že kde jsou členské státy schopni se připojit, tak tam, tam je dobré odvádět, tam se odvádí dobrá práce. Vše, co říkal Martin o, o falešných zprávách, diverzitě médií, investigativní žurnalistice, tak s tím souhlasím. Tady musíme být velmi bdělí a musíme jim dávat podmínky pro to, aby odváděli dobrou práci. Oni si to přejí my bychom je měli uh, pro, podpořit. A pokud to o ESI, tak se na to budu muset podívat, ale asi to podpoří. Měli bychom být asi ambicioznější, pokud jde o radu, ale víte, že oni tam mají ta politická omezení uh, a Eh, tedy snažme se zkrátka eh, toho vybojovat maximum, pokud jde o kulturu a kulturní rozmanitost. Děkuji. Slovo má paní Bild. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také panu zpravodaji. Pokud jde o navýšení rozpočtu Erasmus Plus pro rok 2019 a pokud jde o další finanční rámec, musíme se zajist, ujistit, že to bude ve prospěch mladých eh, Evropanů. Od roku 2016 a 2017 Erasmus Plus eh, jaksi eh, ustupuje inkluzi, zaměřuje se na zranitelné skupiny, migranty a některé etniky etnické menšiny a také e, se to zaměřuje na boj proti radikalismu. Někdy je to zřejmé, e, je to dosti e, vágní, jako projekt, který zveřejnil Výbor pro kulturu nedávno, kde jde o podporu sportu v mládeži, boj proti netoleranci, xenofobii a diskriminaci. To vše samozřejmě je neseno dobrými záměry, ale já si myslím, že to nesní v souladu s původním záměrem programu Erasmus+, kde šlo o špičkovost, špičkové výkony mládeže, něco takového podpořit. A pokud je o víceletý finanční rámec, komise chce strojnásobit počet příjemců, ale rozpočet byl pouze zdvojnásobeň. Takže si dovedeme představit, jaké dopady to bude mít na mladé Evropany, kteří budou eh, moci eh, využít podporu pro mobilitu jenom omezeně, bude jich málo. Já si myslím, že možné synergie, zejména s Evropským sociálním fondem, tyto trendy a tendence ještě posilují. Děkuji. A chtěla bych připomenout, že Erasmus Plus není program, který má podporovat zaměstnanost, ale pouze mobilitu. Ale vzdělávání přece vytváří pracovní místa. Dobře, nyní bych se ráda zeptala komise, zase chce vzít slovo, pokud zde má svého zástupce. Dobře, takže prosím dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně pane zpravodaji, stínoví zpravodajové, dámy a pánové. Evropská komise předložila svůj návrh rozpočtu na rok 2019 23. května 2018, kde bylo 66 miliard euro, což bylo navýšení o 3 ve srovnání s rokem 2018. Tento návrh rozpočtu byl navržen pro optimalizaci existujících programů, ale také se tam objevily nové iniciativy. Byla zde snaha navýšit evropskou přidanou hodnotu a vycházel se z priorit předsedy komise Juncker Junckera. Jak uvedl pan komisař Tinger, komise navrhla ambiciózní program, který podporoval tyto priority investice, zaměstnanost a mládež a také imigraci, solidaritu a bezpečnost. Pokud jde o mládež, vzdělávání a kultura tady mají eh, důležité místo. Chápeme vaše uh, návrhy, bereme je na vědomí a děkujeme vám za vaši neustálou podporu těchto programů a také e, za navýšení, které navrhujete. Jak zdůrazňujete úspěch našich programů, také e, vrhá světlo na ty žádosti, které e, často byly odmítnuty, je tady malá míra přijetí a to potom někdy vytváří frustrace mezi mladými, pokud je třeba o e, e, Europe Creative a další, protože tam velké, velký počet e, žádostí nemůže být podpořen kvůli nedostatku rozpočtu. Kapacita absorpce programů je samozřejmě důležitá a my samozřejmě chceme vždy, aby bylo více příjemců. Ale tak, jak zdůrazňujete, návrh rozpočtu na rok 2019, tak jak ho navrhuje komise, vychází z částek, které byly stanoveny v rámci víceletém eh, finančním rámci 2014 až 2020, pokud jde o závazky. Vy máte pocit, že je to nedostatečné. A komise tady opravdu vedla eh, obtížné arbitráže, pokud jde o ty existující marže a pokud jde o rozdělení toho rozpočtu podle jednotlivých kapitol. Tady eh, samozřejmě to nijak se nedotýká rozpočtové výsady, tedy eh, to, že je možné požádat o navýšení. Děkujeme vám za eh, vaše návrhy navýšení některých položek, ale tím, že je tam desetiprocentní navýšení eh, ve srovnání s rokem 2018 a, eh, ještě mnohem větší, asi 60% <laughs> navýšení od roku 2014, tak tady máme 2,5 miliardy a potom eh, v roce 8 až 2008 až 2014 a tak dále, tak tady opravdu je potřeba zaměřit se hlavně na mobilitu, protože to je to, co má velký dosah a velmi to ovlivňuje život mladých a veřejnosti. V rámci programu eh, Kreativní Evropa, navrhovaný rozpočet je v souladu s finančním výhledem s navýšením o 4 ve srovnání s rokem 2018 a ehm, ještě mnohem navýšením od roku, větším navýšením ve srovnání s rokem 2014. Děkuji. A Morten má slovo ještě jednou závěrem. I'll be brief, chair. Velice stručně, prosím, paní předsedkyně. Jenom bych eh, se vyjádřil k tomu, co tady zaznělo od stínových zpravodajů, kterým všem děkuji, odvedli skvělou práci a myslím, že jsme se dobrali dobrých kompromisů. Jenom bych rád navázal na to, co uvedla kolegyně Helga Tritelová. Tady se jedná o proces, kde se vlastně setkaly dvě myšlenkové soustavy. V tom smyslu, že někteří eh, byli pro pragmatický a realistický přístup, Myslím si, že ten kompromis to jistým způsobem obráží. A podle mne to, to je úspěch. Rád bych poděkoval kolegům s novým zpravodajům za tento kompromis, což ovšem neznamená, že nechceme ty prostředky navýšit, že nebudeme ambiciozní v souvislosti s těmito programy. Myslím, že eh, tu ambici máme společnou. Jenom bych rád vysvětlil, že pokud eh, máte pochyby, tak i já jsem v tomto smyslu ambiciozní a ve vyjednávání o víceletém finančním rámci se to ukázalo. Měli bychom, jak říkala Helga, spojit své síly a pustit se opravdu intenzivně do té diskuse na tvé FR, tak abychom s těmi čísly něco, něco dokázali udělat. Měli bychom v tomto výboru zůstat jednotní. Vždycky bylo naší silnou stránkou, že jsme v těchto věcech eh, měli jednotný postoj a myslím, že mm, to děláme trvale, takže děkuji za spolupráci a budu se těšit na jednání. Děkuji velice. Ještě připomínám 13. července 11 hodin je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů a jakožto zpravodaj zpravodajka pro eh, VFR, vám musím říct, že skutečně budeme velice ctižádostiví, velice ambiciozní a um, doufám, že ta jednání, která um, budou předcházet uh, vlastně těm závěrečným uh, jednáním, budou představovat uh, dobrý krok před. Takže Nejedná se tady eh, jenom o víceletý finanční rámec a souhrný rozpočet, budeme se tomu věnovat ještě dále. Takže nyní ehm, číslo 9, jedná se o stanovisko k ochraně osob informujících o porušování právních předpisů Unie, ochrana oznamovatelů. Curcio Maltese je zpravodajem, který včera měl problémy s leteckým spojením Nebylo to samozřejmě jedno letadlo, protože on letadlo nevlastní. Každopádně byl tam problém s rezervací a proto se nemohl dnes dostavit. Lhuta je již 12. července, lhuta pro pozměňovací návrhy. Nikdo tady, pane Maltese, ho nezastupuje, takže návrh zprávy máte k dispozici. A já bych eh, nyní požádala přítomné stínové zpravodaje, aby se krátce ujeli slova. Pokud se nemýlím, jsou zde tři. A začíná pan Dragici, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Prosím, máte dvě minuty. Poté, co Evropský parlament, eh, nevládní organizace, odbory a žurnalisté řadu let volali pod tom, aby tady byla široká ochrana oznamovatelů v Evropské unii a poté, co Evropská komise konečně předložila svůj návrh, můžeme říct, že e, tento návrh jde správným směrem. Umožní totiž e, plošnou ochranu oznamovatelů. Je to samozřejmě v souvislosti se soudou e, projevu. A dalšími prvky je tady posílení evropského práva. Především v oblastech, kde jsou prošvána pravidla a ohrožen, jsou tak ohroženy veřejné zájmy. Jedná se o oblasti jak soukromého, tak veřejného sektoru. Jedná se o potenciální a vlastní nezákonné eh, aktivity, eh, které tento návrh řeší. oznamovatelé jsou e, oprávněni e, požadovat ochranu tak, aby jim nehrozila odvedná opatření. Je potřeba zajistit také ochranu těch, kteří budou e, žalováni. Nicméně je potřeba všechny tyto aspekty pečlivě zvážit a především se to týká posílení důvěrnosti, zajištění adekvátních finančních a právních prostředků na podporu oznamovatelů, a zajistit, aby Evropská unie nadále sehrála, sehrávala aktivní úlohu v této věci. Musíme vytvořit silný rámec ochrany oznamovatelů. Proto se těším na konstruktivní dialog a spolupráci s ostatními zpravodaji, stínovými zpravodaji a politickými skupinami. Děkuji. Jill Evans? Děkuji, paní předsedkyně. Nemám příliš, co bych dodala. Myslím si, že to je velice dobrá zpráva. Myslím si, že nastoluje správnou rovnováhu. Všichni jsme si vědomi důležitosti eh, toho, aby tato směrnice na ochranu oznamovatelů byla přijata. Jsou to lidé, kteří riskují ve veřejném zájmu. A proto si myslím, že um, tato zpráva musí být opravdu velice dobrá, protože se týká lidí, kteří riskují v zájmu nás všech a je potřeba jim zajistit ochladu, ochranu. E, tyto lidé musí mít jasno v tom, e, jakými kanály mohou informovat, jakou mají odpovědnost a e, je tady také věc odpovědnosti zaměstnavatelů, kteří musí tyto znavatele chránit. K tomu byly pozměňovací návrhy, ale každopádně si myslím, že ta zpráva je velice dobrá. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní paní Bild. Chcete se prosím vyjádřit tady k této směrnici na ochranu oznamovatelů? Vy jste stínová zpravodajka. Já se omlouvám ještě jednou. Paní předsedkyně, děkuji. Oznamovatelé mohou poskytovat skutečnou službu, protože upozorní nejen na porušování práva, ale na veškeré chování, které jde proti veřejnému blahu, jako je sociální dumping. Je zapotřebí chránit nejen tedy jejich fyzickou bezpečnost, ale i z právního pohledu, protože může dojít k právnímu stíhání, k pronásledování a to by mohlo odradit od dalších eh, oznamování. Eh, tato eh, zjištění přichází jako elektrošok a je zapotřebí, aby došlo k rychlému řešení. Eh, jsou tu některé mezinárodní i nedávné skandály, které můžeme uvést jako příklad. Proto oznamovatelé potřebují skutečnou ochranu. Pan Maltéze poskytuje různé stupně ochrany a my na základě francouzského práva tedy e, žádáme, aby na úrovni e, podniku bylo už zaseženo a případně, aby se mohl tedy vyjádřit i e, veřejně. Je zapotřebí chránit tímto způsobem oznamovatele. Jedná se o závažné fakty a proto je zapotřebí, aby aby se eh, samotná organizace, v níž došlo eh, k problému, aby se nejdřív měla příležitost napravit sama, bez toho, že by do toho vstupoval soud nebo eh, veřejnost. Je zapotřebí chránit naše základní hodnoty. Dochází k různým interpretacím v rámci EU. Je tu například širší pohled, to může být politický a to není žádoucí. je e, nutné, aby oznamovatel byl chráněn zákonem, třeba že e, e, se nakonec nekonstatuje, že došlo k nějakému porušení zákona. Stejně, pokud jedná oznamovatel v dobré víře, musí být chráněn. Nesmí dojít k politizaci. Pokud by došlo k politizaci, těžko by mohlo být dáváno sluchu oznamovatelům. Děkuji jetzt Děkuji pěkně. Nyní se ptám, zda se chce vyjádřit komise. Prosím, dvě minuty. Děkuji velice, paní předsedkyně. My jsme zaregistrovali poznámky v této zprávě a také ty, které jsem si vyslechla teď. Jsem velice ráda, že tento návrh směrnice je celkově pozitivně přijímán. Možná jednu poznámku, která se týká začlenění hodnot Unie. Budeme souhlasit s tím, že možná tímto by ten rozsah působnosti byl příliš široký a i z hlediska právní jistoty bude obtížné nalézt uh, jaksi charakteristiku takového druhu porušování předpisů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Vzhledem k tomu, že pan zpravodaj tady není, tak eh, mu také nemohu dát slovo. Připomínám, že lhuta pro pozměňovací návrhy je zítra 12 hodin. A 24. září budeme, o, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Takže děkuji pěkně. Nyní se dostáváme k bodu 10. To výměna názoru s komisí o mnohojazyčnosti a komunikační politice Evropské komise, Evropské unie. Nyní nás čeká projednání tématu, které, na které upozorňují evropští občané. A e, není to jediná záležitost. To objevuje se to často. Informace na webových stránkách komise e, jsou předmětem zájmu občanů a k tomu bych ráda zdůraznila jednu věc. Náš výbor odpovídá i formálně za téma mnohoznačno, mnoho, pardon, vícejazyčnosti. A evropští občané si, myslím, právem stěžují, že informace, které jsou pro ně důležité, informace o programech a iniciativách, o tom, jak se mohou přihlásit do programu, jaké jsou dispozice nástroje, jaké jsou akce a tak dále, nemohou nalézt ve svých jazycích. Existuje 24 oficiálních jazyků, úředních jazyků Evropské unie, ovšem na webových stránkách eh, je pouze málo jazykových verzí. A to se týká i těch nejdůležitějších dokumentů, které jsou nabízeny pouze v jazykové, v anglické jazykové mutaci. Otázka, jak můžeme tedy komunikovat věci týkající se evropské politiky, pokud dokumenty nejsou k dispozici ve všech eh, oficiálních jazycích. A toto téma zde na výboru zaznělo již vícekrát. A jakožto výbor jsme se již eh, mnohdy eh, poměrně hněvivě vyjádřili o tom, že v řadě oblastí se postupuje velice pomalu. Eh, moje praktikantka si dala tu práci a podívala se na různé webové stránky věnované programům a iniciativám, za které odpovídá náš výbor. Podívala se na to zblízka a výsledkem je tento dlouhý elaborát eh, snímku obrazovky jednotlivých eh, webových stránek Evropské unie, které ve velké míře jsou dispozici pouze v anglickém jazykové mutaci. Mnohdy jsou pouze částečně přeloženy, ovšem ty texty, které jsou potom eh, hlouběji v tom menu, jsou také jenom v angličtině. Dokonce i přihlášky jsou pouze v angličtině. A vzhledem k tomu že my jsme výborem, eh, který chce s prostřednictvím svého programu dosáhnout k evropským občanům a máme k dispozici velký aparát a máme k dispozici také jazykové služby, ale nenabízíme tu vícejazyčnost, což určitě eh, mrzí především ty, kteří nemluví anglicky. Je to katastrofální situace. To, že Eh, jsme zatím nebyli schopni to vyřešit. A já vám velice ráda eh, tedy těm zástupcům komise eh, předám tady ten elaborát a pokud bude mít někdo další zájem, tak moje praktikantka, která se s tím dala pro velkou práci, může dát tento elaborát k dispozici. Je to neuspokojivá situace. A jsem tedy velice ráda, že dnes tady máme zástupce tří generálních ředitelství, které vítám. Je to jednak paní Kristýna Nagy z GD COMMA5, potom David Baker, ne, ten nedorazil, pořád se to mění, takže se podívám na to, koho tady máme. Je to paní Valeria Daro z DGTS1. Možná byste poté mohla vysvětlit, eh, co tato zkratka znamená. Potom je zde Francesca Pagnosin, která má na starosti zájmové skupiny a dopady programů z EAC. A konečně Kristýna Nagy, která má na starosti evropské webové stránky v GD,5. Ještě než vám dám slovo, dovolte, abych položila dvě otázky. Možná eh, se pokusíte na ně odpovědět. Eh, proč eh, nejsou důležité dokumenty přeloženy? Mnohdy to trvá velice dlouho, někdy se to nestane vůbec a my bychom rádi zajistili do budoucnosti, aby veškeré webové obsahy byly bez průtahů překládány. Nyní vám dávám slovo, jeden každý z vás bude mít pět minut a poté eh, otevřeme krátkou diskusi. Kdo začíná? Paní Nagy, prosím. Děkuji za tato slova a také děkuji za to, že jste nám dala možnost, abychom vás seznámili s jazykovým režimy na našich webových stránkách a také, abychom hovořili o tom, jaké problémy eh, nás, eh, jaké nás trápí a Mm, co musíme všechno řešit. Mám zde dvě kolegyně. A ještě k těm zkratkám. Takže Valeria Daro má na starosti plánování a koordinaci překladatelské činnosti na generální ředitelství pro překlády. A Francesca Panosen má na starosti webové stránky generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu. jsou v této prezentaci, která nás čeká. A já mám na starosti eh, webovou stránku Europa, pracuji na oddělení eh, generálního ředitelství pro komunikaci a naším úkolem je ehm, řídit eh, tady ten soubor webových stránek a my máme na starosti něko, jakožto oddělení několik konkrétních webových stránek. Mám připravenou prezentaci, a nyní přejdu do angličtiny, poněvadž to pro mě bude jednodušší. Takže velice stručně. Já bych ráda začala několika klíčovými čísly týkající se této rodiny webových stránek. Velice důležité je vidět, o jak velký rozsah, rozměr a komplexnost stránek se jedná a výsledky, jaké máme. V loňském roce přes 140 milionů Eh, návštěvníků jednotlivých navštívilo webové stránky zpravované komisí víc než 220 eh, milionů návštěv, to bylo. A tato eh, rodina webových stránek je druhá, tedy v největší a také v doméně EU je druhá. To znamená, že naše webová přítomnost je naše taková webová navštívenka, jak pro komisi, tak pro EU. Pro mnohé občany to může být i jediný kontakt, který vůbec mají s EU nebo institucemi EU. Proto bereme naši zodpovědnost velice vážně a e, snažíme se jí sloužit tak, abychom poskytovali onlineové služby e, na takových zařízeních a e, v takových jazycích, v jakých si naši klienti přejí. K tomu máme velice jasné guidelines, pravidla. Máme tu dvě velké kategorie o žádosti. Za prvé přeložit obsah do všech oficiálních jazyků EU. Tento obsah někdy tedy nemá Eh, pokud by neměl překlad určitých jazyků, tak by to poskytovalo eh, výraznou nevýhodu některým občanům, protože by se nemohli dostat k tomu obsahu ve svém vlastním jazyce, nemohli by například vykonávat své základní práva, nemohli by rozumět základním eh, povinnostem. Někdy to je zase právně povinné poskytovat tyto překlady do všech jazyků, tam, kde se jedná například o legislativu a nebo pro eh, stabilní eh, podnikový, eh, podnikové prostředí. Je pravda, že obsah se někdy mění velice rychle a proto už mm, my podněcujeme služby k tomu, aby se zaměřil na to, co je důležité pro ten náš poskytovaný servis. Tedy za jakým účelem, jaká informace je využívána, eh, jakému jazyku pravděpodobně budou návštěvníci rozumět a také eh, další důležitý eh, aspekt je dostupnost překladů, vůbec možnost přeložit. Všechno, co má právní obsah, se snažíme zajistit ve všech jazycích, ve všech tedy překladech. Poskytujeme to eh, úřadu pro eh, zveřejňování. Eh, třeba, že ta webová stránka nemusí sama o sobě být dostupná ve všech jazycích, tak ty dokumenty, které jsou na ní v odkazech, tak ty už jsou pak přeloženy, pokud mají nějaký právní obsah. Také usilujeme o plně mnohojazyčné webové stránky, například Your Europe, a také usilujeme o to, abychom měli všechny jazyky e, v případě, že se jedná o politické priority. Evropské komise stále se zlepšujeme, hodně do, do zlepšování investujeme. Například, co budeme dělat v blízké budoucnosti. Snažíme se zlepšit jazykové pokrytí informačních stránek komise, Chceme také eh, v následujícím vydání portálu pro lepší reglementaci začnit určité eh, alespoň souhrny v jednotlivých eh, jazycích u legislativních návrhů. A také chceme aktualizovat pravidla pro jazykové pokrytí a poskytovat lepší asistenci těmto službám. Takže stručně, stručně jak se tedy chováme na základě zkušeností, na základě důkazů o návštěvnosti, které máme. Vedli jsme velice široký výzkum po několik let v mnoha oblastech eh, a zabývali jsme se i jazyky. Odpovědělo nám 107 eh, tisíc eh, lidí což je tedy poměrně reprezentativní eh, vzorek eh, z 211 zemí. Jednu věc, kterou jsme zde identifikovali v tomto kontextu, který dnes diskutujeme, je, jsme se zabývali tím, co je tedy prvním jazykem, primárním či aktivním jazykem těchto návštěvníků a co je jeho druhotným pasivním jazykem. A také důvodem, proč chtějí vést nějakou interakci s našimi stránkami, tedy stránkami komise. A za druhé, jaký nástroj k tomu používáme. Je to eh, analýza webových stránek, tedy Eh, různé eh, analytické postupy, které jsou eh, k dispozici. Co jsme zjistili? Závisí na obsahu, na tématu. O toho se odvíjí potřeby lidí například u výzkumu týkající se chemických látek, kde se na techničtější témata. Tam je veli, tam je více pravděpodobné, že se dostanete k lidem jen v angličtině, pokud se jedná o osobnější záležitosti, jak například jsou penze, eh, rodinné záležitosti nebo eh, vozidla, tak tam je eh, možnost dostupnosti v angličtině už nižší. Oblíbené jazyky pro oblast kultury. Vidíme, že angličtina je zde hodně zastoupená jako aktivní pasivní jazyk, dosahuje téměř 90% návštěvníků, ale my si hodně uvědomujeme, že tu je ještě tedy prázdno přes více než 10% a proto se snažíme zmenšit tento nedostatek, tuto nemožnost dosáhnout obsahu pro mnohé lidi. Jaké jazyky tedy přidáme, abychom snížili eh, toto prázdno? Vidíme, že když, sníží, když přidáme angličtinu a francouzštinu, tak, tak eh, eh, s francouzštinou, němčinou a angličtinou jsme 3%. Já neříkám, že to je tak v pořádku, ale vidíte, že už přidání dvou jazyků, že zlepšujete situaci významným způsobem. Potom, jaké jazyky nejsou k dispozici? Eh, pokud eh, mm, zjistí eh, návštěvník, že jeho jazyk není dostupný, tak může přijít na další dostupný jazyk. Eh, pak je zde tedy identifikace eh, uživatelů jednotlivých jazyků, pokud nebyli schopni eh, dosáhnout k informacím ve svém jazyku. Například zde vidíme nejvíce žádané překlady. Takže to je stránka, která nebyla přiložena a například španělští občané měli zájem se dozvědět, co na této stránce je. A proto my v takovéto situaci můžeme pak postoupit. Vidíme, že je zde zájem, takže můžeme přeložit tento text. Samozřejmě, že mm, čelíme mnoha výzvám. Tyto výzvy Eh, souvisí se zdroji a s kvalitou. Musíme eh, využívat efektivně dostupné zdroje a eh, diskutovalo se o víceletém finančním rámci, takže to je také důležitá věc i pro mm, jazykové pokrytí. Také zapotřebí usilovat o kvalitu u překladu, to je také velice důležité Tyto zdroje ovšem nepotřebujeme jen pro překlad jako takový, ale pro technickou eh, stránku, protože jsme v digitální sféře, v digitální eh, prostředí, musíme investovat do digitálních nástrojů, navýšit eh, automatizaci překladů a publikační činnosti. V současné době 20 všech webových stránek Evropské komise je na té samé technické platformě. A také je třeba abychom eh, eh, byli v naší práci modulárnější, eh, tam, kde se jedná o různé toky práce. A teď předám slovo Francesce. Merci, merci, Christina. Děkuji. Kristina. já budu velice stručná, co se týče jazykové politiky, kterou teď řídí naše generální ředitelství. Jsou tu některé Eh, stránky, to jsou tři, které jsou disponibilní ve všech jazycích, tři pak ve méně a potom další, které jsou jen v angličtině. Eh, například u Evropského týdne sportu, eh, ten se poskytuje u vnitrostátních stránek na to zaměřených, které samozřejmě jsou pak v těch vnitrostátních jazycích. Toto jsou stránky tedy zpravované komisí A prakticky přijímáme opatření zaměřená na racionalizaci, to je především, protože je zapotřebí racionalizovat jak webové stránky, tak obsah a takto poskytovat lepší informace všem uživatelům a občanům, ale současně také eh, snížit zátěž překladatelských služeb, eh, protože my chceme poskytovat eh, univerzální službu. Naším cílem je ehm, rozbít jazykovou bariéru, která zde může existovat pro uživatele. V tomto rámci, vy už jste se zmiňovali o účasti na programech, to je pro nás priorita. Uvedu několik příkladů například tou Erasmusu, víte, že tu Sezam, jehož prostřednictvím můžete vstoupit do programu. Tento průvodce na 2008 už byl publikován eh, v 23 jazycích. V ten týžden byl tedy k dispozici digitálně eh, hned při zavedení programu. Na, také na webových stránkách komise spolupracujeme s národní úrovní, spolupracujeme s vnitrostátními agenturami, helpdesky, Eh, hledat například kreativní Evropy a nejenže mají tedy povinnost nám poskytovat informace ve vnitrostátním jazyce, ale také eh, tímto způsobem eh, ti, kdo se chtějí účastnit různých programů, mají lepší přístup k těmto informacím. Tak to chceme tedy vyrovnat možné nerovnosti, k nímž by mohlo dojít Eh, když se používají tedy centrálně na určité eh, jazyky. Takže tímto my minimalizujeme eh, problém s nerovným přístupem k informacím. Také jsme zlepšili, a toto je pár příkladů, na, zlepšili jsme stránky Erasmus+, Plus. možná jste si všimli, že některé stránky nebo části těch stránek byly, byly restrukturalizovány, Eh, protože některé části nebyly eh, přeloženy do různých jazyků. Eh, teď jsou všechny stránky ve všech jazycích. A také jedna stránka, která je základní, na které člověk, který může přeložit svou kandidaturu, Toto je tedy stránka pro hm, žadatele o účast programu a ta se nyní vyskytuje ve všech jazycích a to je důležité. Na závěr eh, řídíme se metodologií, kterou vysvětlila Kristýna. A my chceme také efektivně využívat zdroje, to je nutné, trvale se zlepšovat a vždy si musíme uvědomovat, že především se poskytovat službu uživatelům našich webových stránek. Děkuji. Herzlichen Dank. Eh, Děkuji. Já samozřejmě vím, že musíte hospodařit eh, s omezenými zdroji i vy, ale to, co jste nám představili, nepovažuji za zcela uspokojivé. A řekla bych, že ty pokyny pro eh, centrální programy, ty by měly být ve 24 jazycích. To považuji za samozřejmost a já si myslím, že to nelze považovat za nějaký velký úspěch. A e, když máte nějaký e, soubor nástrojů pro Evropský sportovní den, který má být v lokálních školách také realizovat, e, tak třeba Eh, to má ten v Němčině na té první straně, ale v těch dalších stranách opět jenom eh, v angličtině, tak to není příliš uspokojivé a spíše to povede asi k tomu, že ti žáci si kliknou raději na něco jiného a, a eh, mnoho stránek ty jsou je jenom v angličtině a to vůbec neznamená, že tomu ti lidé opravdu uh, chápou, že tomu rozumí a z toho vyvozovat nějaké závěry mi připadá pochybné. A teď máme velký problém, že Eh, musíme eh, v 10 hodin 30 minut eh, skončit přesně, protože přijde rakouské předsednictví a proto bych nejprve dala slovo Sabine Ferhajen a Silvie Kosta a chtěla bych je požádat, aby byly stručné a jestli se k tomu tématu ještě vrátíme a já vám dám k dispozici také všechny ty podklady, které jsme schromáždili. To platí i pro kolegy. Sabine Ferhajen. Já budu stručná, ale prosím, eh, tím nechci být nestvořila, já zkrátka eh, nemám mnoho času. Um, ano, hovoříte tady o těch čas, číslech, třeba preferované jazyky pro kultu, kulturu a pokud jde o Němčinu, tak tam máte méně než 20% nebo dokonce 10% aktivního jazyka. Um, my ale máme 100 milionů osob v Evropě, kteří mají Němčinu jako mateřský jazyk. U 500 milionů obyvatel, tak tam přece něco nesedí. Takže tam by bylo dobré nedívat se jenom na ty preferované jazyky, ale opravdu na mateřské jazyky. A tady mi nejde jenom o Němčinu, tady jde o to, abychom opravdu pracovali s, se spolehlivými údaji. Druhá věc, o tom hovořila Petra Kamereve, tak když se tady u Last Developments uvádí, že stránky Erasmus Plus jsou konečně ve 24 jazycích. Čtyři roky poté, co byl ten program zaveden, čtyři roky poté, co lidé, kteří se snažili se těch programů účastnit, neustále selhávali nebo naráželi na jazykové bariéry. Právě ve východní Evropě eh, nebo tam eh, u těch, který, Eh, které, mm, kterých bychom se chtěli dotknout nejvíce, kteří ještě nemají ty zkušenosti na mezinárodní eh, úrovni, kteří teprve eh, musí získat své jazykové dovednosti a pustit se do těch projektů, tak to opravdu není příliš velký výdobytek. A potom ten sport, jenom v angličtině, to je přece naprosto základní program, program pro malé sportovní kluby nebo svazy, ne pro nějaké manažery. Jak to má fungovat přeshraničně, když je to pouze v angličtině? angličtině a je to komplikované samo o sobě eh, požádat o tyto věci a předložit na žádosti. To eh, tam eh, mnozí potom na těch stránkách požadují, aby se i v angličtině odpovídalo. Nejen, že tam ty informace jsou v angličtině, ale musíte na to reagovat v angličtině. A ty zkušenosti, které my máme v našich volebních eh, okrscích, je, že právě malé a střední podniky si stěžují na to, že ty informace, které jsou pro ně existenciálně důležité, že je dostávají pouze v angličtině a mnozí z nich se nemohou eh, toho účastnit, protože mm, se nepovažují za dostatečně zdatné v angličtině, aby se toho mohli takto účastnit. Takže eh, já bych řekla, že tady na jazykovém režimu opravdu musíme výrazně zapracovat. Eh, pokud jde o toto téma, tak eh, tady samozřejmě eh, je velké pochopení a samozřejmě, že bychom si přáli, aby ty pokroky probíhaly rychleji, protože máme téměř konec legislativního období a velmi pozdě se začínáme zabývat tímto programem a všichni velmi netrpělivě čekáme na výsledky protože pokud jde o nás, tak samozřejmě tyto programy mají velký sociální dopad pro malé a střední podniky, eh, občany a tam hraje roli také sociální inkluze a proto je nezbytné, aby to bylo široce přístupné. Přístupné široké veřejnosti. A potom dotaz. Eh, potom máme tady samozřejmě automatický překlad a mě by zajímalo, jestli eh, tam již máte uspokojivé výsledky, nebo jestli je potřeba ještě více investovat, aby bylo možné eh, dále automaticky překládat i tam, kde není potřeba mít nějaké mm, bodové odkazy. Další věc, vy jste říkali, že pokud o Erasmus, že tam už je to vyřešeno, pokud jde o sport, tak tam se to musí ještě vylepšit ale potom ještě k těm kulturním otázkám, tam ta mezera ještě zdaleka nebyla pokrytá, o tom hovořila kolegyně, to se týká mnoha jazyků. A já si myslím, že záměrem teď je eh, tu eh, mezeru zaplnit. A mě by zajímalo, jak dlouho to bude trvat, jestli to souvisí s nedostatečnými finančními zdroji, nebo jestli technologie ještě nejsou dostatečně eh, zmodernizované, je tam nějaká platforma. Eh, tedy zajímalo by mě, zda eh, v budoucnosti budou ty jazyky lépe pokryty. To přece musíme vědět, protože my bychom rádi chtěli vědět, jestli komise tento cíl skutečně sleduje. Potom poslední věc, národní eh, úroveň, národní orgány, které by to měly nechat přeložit. Jak to tam vypadá s náklady na překlady do eh, národních jazyků? Nesou tyto náklady národní orgány a eh, někteří tam nechávají přeložit všechno nebo někde jenom část. Ehm, tak jak to s tím vypadá? Děkuji. Jedna minuta. Jedna minuta. Děkuji. Děkuji za vyčerpávající informace. A... Говорят английски. А в моята държава България 60 Evropanů nehovoří anglicky a v mé zemi 80%, takže je to tam ještě mnohem problematičtější a zaznívají populistické hlasy, které to zneužívají, eh, využívají to, že oni hovoří mateřským jazykem proti Evropské unii. A teď můj dotaz. Co podnikete proto, abyste podpořili eh, roli malých jazyků? 13. června na plenárním zasedání proběhla diskuze o zájemném uznávání jazykových kompetencí v Evropské unii a mě by zajímalo, co komise v tomto směru podnikne. Děkuji. Máte tři minuty na odpovědi a já na to musím opravdu trvat, protože dnes máme málo času. Tak. Ehm, Teď eh, budu hovořit paní poslankyně Costa. Ohledně automatického překladu komise hodně se tímto zabývala v různých eh, oddílech komise, tak aby zde byl automatický překlad ve všech jazykových kombinacích. To je systém, který se hodně používá i v DG Trat na komisi jako základ ke zrychlení, zjednodušení překladu. Ale vzhledem ke kvalitě, kterou musíme uchovat, nejen pro legislativu, ale pro komunikaci s občany a také prostřednictvím webových stránek, se neobejdeme bez lidského překladu. Takže jako základ používáme automatický překlad, který nutně musí být eh, revidován eh, lidským překladatelem. Poslední věc. Nedávno jsme ještě dále rozvinuli tento systém, takže jsme zavedli různé nástroje Eh, využívající eh, neurální síť v umělé inteligenci. A tento systém se tedy hodně používá na komisi, eh, používají jej i vnitrostátní orgány, takže mnozí další aktéři může, mohou využívat tento systém umělé inteligence, který je eh, bezpečnější, eh, dokonalejší než běžné komerční eh, automatické překlady. Nicméně bez člověka se stále ještě neobejdeme. Sì, per rivenire alla domanda Vrátím se k otázce o vnitrostátních eh, agenturách. Ty mají smluvní povinnost zveřejňovat na svých stránkách dokumenty a eh, různé texty, včetně kan, eh, formulářů pro kandidáty Erasmu+. Mají to tedy v onom textu smluvním stanoveno, mají také povinnost, pokud se to od nich žádá, překládat. Po co se týče těch dvou programů, tak všechny kandidatury mohou být ve všech eh, jazycích. Není tu tedy, nebo odpadá tato pasivní bariéra a i u výkonných agentur je to tedy možné použít. Tím bych možná mohla odpovědět i na tu otázku ohledně kreativní Evropy. A to si myslím, že bude všechno. Děkuji pěkně. Velice mě mrzí, že máme opravdu tak málo času. K tomuto tématu se ještě budeme muset vrátit. Jak jste si všimla, jsme velice netrpěliví. I nadále jsme poněkud nespokojeni. A pokud eh, bude nějaká žádost pouze v angličtině a já budu vědět, že se mohu vyjádřit španělsky, francouzsky nebo německy, tak samozřejmě bych ráda tak učinila ve své mateřštině. Takže situace je nadále neuspokojivá a naší upřímnou prozbou je, abychom všichni dbali na to, aby ty programy, které jsou určeny občanům a u kterých nemůžeme tedy vycházet z toho, že by všichni ovládali angličtinu, a teď tady bylo ukázáno na specifickou situaci v Bulharsku a v jiných členských státech tomu není jinak. Právě u těch programech, kde si přejeme, aby se jimi zabývali občané Evropské unie. Tak zde bychom měli dbát na to, aby byly k dispozici veškeré jazykové verze. Protože to je náš vývěstní štít. Budeme eh, nadále sledovat situaci. Doufáme ve vaše, v to, že uděláte pokrok. Přeji vám hodně úspěchu a každopádně eh, vám budeme dýchat, dýchat naší, abyste Eh, v tomto mohli krok za krokem situaci zlepšit. Děkuji. Můžeme tady pokračovat s naším pořadem jednání. Dostáváme se k bodu 11. A jsem eh, velice ráda, že zde mohu dnes eh, přivítat eh, zástupce rakouského předsednictví rady. Toto předsednictví právě započalo. Srdečně vás vítám. Máme zde čtyři ministry. Všichni z nich eh, se zabývají tématy a oblastmi, které jsou relevantní pro náš výbor. V Rakousku jsou tyto tematické oblasti zastupovány různými ministerstvy a proto je naší ctí přivítat zde dokonce čtyři ministry a ministrině. Nejprve bych ráda přivítala pana Heinze Fasmana, spolkového ministra pro vzdělávání a vědu a paní ministrině Juliane Bogner Strausovou, která má na starosti otázky rodiny, žen a mládeže. V druhém panelu, který započne asi za hodinu, přivítáme poté vícekanceře pana uh, Štracheho a to je ministr pro sport a eh, pana Gernota Blimla, která má na starosti kulturu, umění a média. Každý z našich hostů bude mít k dispozici přibližně 10 minut a poté dám prostor pro diskusi, která bude vždy po jednom každém projevu 20-minutová. Vážený pane ministře Fasmane, paní ministrině Gernot, eh, Julie Štrausová, vítám vás a jak jsem řekla, je nám velkým potěštěním. Je nepochybné, že rakouské předsednictví začíná v období, které je rozhodující pro evropskou integraci. Jsme konfrontováni ne pouze s interními výzvami, ale e, jsou tady také naléhavé mezinárodní výzvy. A to, jak toto všechno dopadne, určí e, místo Evropské unie na světové scéně. Myslím si, že předsednictví je opravdu nyní obtížné, žádá se odvahu, politickou vizi a také uh, řadu úsilí, nejenom v oblasti uh, mládežnické politiky a kultury, vzdělávání, ale i jinde. Ale tyto tři oblasti jsou těmi, které jsou um, pro vás relevantní. A jakožto předsedkyně výboru pro kulturu a vzdělávání. Jsem velice ráda, že mohu s vámi spolupracovat na těchto tématech a jakožto výbor vám můžeme nabídnout neomezenou podporu. Také doufáme naopak, že i vy nám poskytnete podporu, protože témata, kterými se zabýváte, spočívají v práci s mládeží, v oblasti kultury a vzdělávání a že i vy nám poskytnete určitou podporu Především pokud jde o diskuse nad víceletým finančním rámcem, ale také pokud jde o rozpočet Evropské unie, kde už máme nějaká přání a proto doufáme, že se budeme moci opřít o vaši podporu. Takže eh, příliš mnoho slov je zbytečných a proto bych ráda dala slovo panu ministru Fasmanovi, prosím 10 minut a potom budeme mít prostor pro diskusi a poté přijde ke slovu paní Juliane Bognešrosová. Takže pane Fasmane, máte slovo. Děkuji pěkně, děkuji velice paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, e, děkuji za tato úvodní slova. Myslím, že jste e, řadu věcí velice trefně charakterizovala i význam vzdělávání jakožto úlohu do budoucnosti, e, které je potřeba se zostit nejenom na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Leží nám to všem na srdci, ale je to samozřejmě věc rozumu. Takto se na to musíme dívat. A pro mne osobně je to velice vítaná příležitost zde vystoupit. Pokud bych měl využít svých deseti minut, tak bych se rád soustředil na ty věci, eh, které právě v rámci našeho předsednictví budou sehrávat eh, ústřední úlohu. Je to nepochybně za prvé jednání eh, na téma program Erasmus. Program Erasmus byl předložen komisí na konci května. V tom návrhu je nastíněn budoucí vývoj. Já jsem také velice rád, že tento program Erasmus eh, využívá té, toho hybného momentu vzdělávání bylo tématem eh, Evropské rady eh, na konci roku 2017 a tehdy se objevil ten hybný moment, který bychom měli využít. Erasmus Plus je jeden z nejúspěšnějších programů, možná dokonce ten nejúspěšnější program v historii Evropské unie. Jedná se zde o symbol společného růstu a vývoje evropské mládeže, Eh, která se eh, učí v jiných eh, městech na cizích univerzitách, na zahraničních stážích. Je to nástroj, který slouží také k budování povědomí o evropské identitě. Během 30 let se na programu Erasmu účastnilo více než 9 milionů osob. I z hodnocení tohoto programu vyplývá, že účastníci tohoto programu eh, trpí nižší mírou nezaměstnanosti, mají vyšší eh, šance dostat dobrou práci a jsou také schopni projevovat eh, vyšší úroveň povědomí o evropských záležitostech. Proto jsme motiváni nadále jednat o tomto Erasmu. Ten program by měl být interaktivnější, měl by být rozšířen. Myslím si, že všechno to je smysluplné. V žádném případě se tady nejedná o nějakou revoluci, ale o další rozvoj tohoto programu Erasmus. A je nepochybné, že eh, by nemělo smysl ten program nějak úplně rušit a vymýšlet nějaký nový. V rámci programu Erasmus jsou tři hlavní akce je to mobilita, poté spolupráce institucí a klíčová akce tři, která spočívá ve spolupráci ministerstev, vlád, eh, které rozvíjejí politiku a strategie. Eh, v rámci klíčové akce dvě najdeme také velice zajímavou myšlenku evropských univerzit, takže zde se jedná o spolupráci mezi eh, akademickými ústavy, mezi univerzitami, které by měly vytvářet eh, určité společné studijní programy, které budou nabízet studujícím, zájemcům o studium, ale mělo by se to dělat v širším rozsahu než doposud. Evropské univerzity by měly reagovat eh, na tu sílu univerzit především z amerického východního prostředí, eh, pobřeží. Budeme se zabývat také tady tímto tématem Evropské univerzity, ale nezapomeneme na tu klíčovou akci 1, kterou je mobilita. Jde o to, aby studenti ale i učňové měli větší možnosti, abychom dosáhli lepších výsledků. A eh, já si myslím, že právě tento typ vzdělávání eh, představuje v řadě zemí většinu a máme tady možnost zvýšit atraktivitu těchto vzdělávacích oblastí. A právě program Erasmus je zde středobodem pozornosti při našich jednání. Reakce ostatních států jsou samozřejmě velice pozitivní a my chceme v těch jednáních pokračovat stejn, ve stejném duchu. Druhým těžištěm je uznávání kvalifikace, diplomů. Toto uznávání se netýká pouze akademické oblasti, v posledních letech jsme tady dosáhli velkých úspěchů. Je to například eh, nařízení? Je to nařízení? Ne, ne, je to umlova o uznávání kvalifikace a diplomů. Eh, to vyplývá ze Sabonské smlouvy. A eh, Boloňa. My jsme v tom uznávání poměrně pokročili, ale pokud jde o uznávání ehm, vysvědčení ze středních škol, ještě zaostáváme. Pokud se chceme dostat dále, tak právě v této oblasti musíme usilovat o vytvoření evropského vzdělávacího prostoru. A sem patří samozřejmě také uznávání e, kvalifikací ze středního, ze e, střední úrovně vzdělávání. Nemůžeme se omezovat pouze na univerzitní diplomy, vysokoškolské diplomy. Právě Eh, to uznání středoškolské kvalifikace je předpokladem pro možnost studovat na zahraniční univerzitě. A eh, mnohdy je s tím uznáváním těchto kvalifikací problém. Souhlasíme s tím, že je to těžké a univerzity eh, tvrdí, jestli to, co jste se naučili eh, u vás, eh, je tak dobré jako to, co se učí tady, to nevíme. A zkoumá se, mnohdy spochybňuje, jestli eh, středoškoláci, kteří mají zájem o studium na zahraniční univerzitě, disponují adekvátním vzděláním a je zapotřebí, aby se vytvořil závazný instrument vzájemného uznávání. Existují dobré příklady eh, tohoto automatického uznávání. Můžeme uvést jako příklad eh, státy Beneluxu, eh, severské státy, baltské státy. Je to vzor, kterého by, který bychom měli následovat. Samozřejmě jsou tady aspekty jako zajištění kvality a to patří také do, toho, do této problematiky uznávání kvalifikace eh, ze sekundárního vzdělávání. Výuka a učení se cizích jazyků, to je téma, kterému se intenzivně věnovalo bulharské předsednictví a my v tom budeme také pokračovat. Chceme se zaměřit na eh, odborné vzdělávání ale nebudeme zapomínat na digitální vzdělávání, strategii univerzitního vzdělávání a cílem samozřejmě bude vytvořit společný evropský vzdělávací prostor. Dámy a pánové, vidíte, že jsme se toho vzali um, za úkol hodně. Uh, doufám, že se budeme nadále ve svých jednáních věnovat těmto důležitým otázkám. Děkuji. Děkuji. Um, nám se líbí, že jste vyzdvihli program Erasmus, ale potom i ty další věci, které jste zmínil, jsou pro nás, pro všechny eh, velmi významné. A já bych teď ráda pokračovala eh, dalšími tedy otázkami. Eh, slovo mají koordinátoři Sabine Ferhajen. Děkuji, pane Fasvanem. Program Erasmus, vy jste mm, stručně zmínil, že bude posílen ze strany komise. Možná si ale uvědomujete, že toto posílení je vlastně pouze zachování statusu quo posledních dvou, tří let, takže to není žádné posílení, výrazné posílení, protože eh, program Erasmus začal nově v rámci, no, v tom novém eh, finančním rámci, v těch minulých letech se to spíše rozbíhalo, takže vlastně spíše vzniká mezera financování, nebo vznikla tam určitá mezera financování a tady eh, těch 20% eh, žádostí, které mohou být zohledněny v, v celém programu Erasmu, znamená, že se to nezlepší tím zvýšením, protože v posledních letech roste počet žádostí a mm, je jich mnoho, které musí být odmítnuty. Ve struktuře programu Erasmu navíc je nový program pro ten program e, Discover Youth, e, tedy e, ty zlevněné jízdenky. A takže tady je potřeba, aby se rozpočet na Erasmus nejen zdvojnásobil, ale opravdu výrazně navýšil tak, aby ten program, který je i vámi označován za ten opravdu velmi úspěšný v Evropě, byl náležitě podpořen, tak aby to nevytvářelo pouze frustraci u žadatelů, tak jako jsme to zažívali v minulých letech. Posílení aktivit i v oblasti profesního vzdělávání a posílení eh, toho původního programu Comenius, dříve to byl Leonardo, potom tam byl Comenius, pak to bylo spojeno a tyto podpory existovaly i v minulosti, ale mnohem méně výrazné, než pokud jde o výměnu na vysokoškolské úrovni a my klademe důraz na to, aby i v této oblasti bylo úsilí znásobeno a ne, aby pouze eh, vysokoškolští studenti měli tyto zkušenosti, ale i ti, eh, kdo se zabývají odbornou přípravou a nebo ještě eh, na dřívějších stupních výuky. Vy tady navrhujete určitou výši a tady je potřeba toto navýšit, protože tento program je velmi důležitý pro lepší vzájemné porozumění v Evropě a potřebujeme více prostředků. Děkuji, slovo má pan ministr. Eh, ano, ano, už odpovídejte rovnou. Paní Ferhajen, já s vámi samozřejmě souhlasím, když hovoříte o významu programu Erasmus. Já jsem to jasně řekl i na úvodu. Eh, těch 20%, tam ještě nerozumím tomu, jak jste to myslela. Šest let jsem byl zástupcem rektora na eh, univerzitě ve Vídni, to není malá univerzita, a já jsem tam eh, vedl mezinárodní oddělení a my jsme nikdy nemuseli odmítnout žádného studenta. Kde jsou ty ta, ty, kde je těch 100%, když tady hovoříte o pouhých 20% zohledněných žádostí? Musíte mi vysvětlit, jak nominální navýšení z 15 miliard na 30 miliard není žád, žádným výrazným navýšením. Tomu já úplně nerozumím. Um, možná si to nedokážu spočítat, ale eh, je to přece výrazné navýšení. Samozřejmě, že vždy můžete říci, že by to mělo být ještě více, proto mám samozřejmě pochopení a nebudu se bránit, eh, když dojde k dalšímu navýšení, ale mm, to vyjednávání se teprve rozběhlo a tady nelze věci předjímat. A jinak eh, s vámi naprosto souhlasím, pokud jde o to, že potřebujeme větší Eh, expanzi, pokud jde o studenty ved. A měli bychom tedy eh, pokud je o odborné vzdělávání a eh, nižší stupně škol, tak tam samozřejmě to musíme také zohlednit je tady eh, určitá míra nasycení a je potřeba to samozřejmě i rozšířit, ale to samozřejmě eh, závisí nejen na penězích, ale i na tom, jak vypadají ta kurikula a kde tam je eh, prostor pro mobilitu, tak aby mobilita nevedla ke spoždění ve vzdělávání. Eh, to nesouvisí úplně s penězi, ale s organizací Erasmu v těch příslušných eh, institucích. Možná ještě stručně k vysvětlení. Když tady hovoříme o tom, že je mnoho odmítnutých projektů, tak hovoříme zejména o tu část Koménia, kde jde o partnerství mezi školami, ale hovoříme také o oblasti pro mládež programu Erasmu, kde se projekty opakovaně odmítají. A když hovoříme o tom, že to nestačí, to zdvojnásobení prostředků, tak eh, si musíme uvědomit následující věc. Pokud je rok 2020 tím posledním programovým rokem a my jsme tam měli backloading, kde eh, tedy eh, se to neustále navyšuje, kdybychom vycházeli z toho posledního roku a pokračovali bychom v té tendenci, tak bychom měli 24 miliard. A teď se tam přidá ještě 6 miliard, které nejsou očištěny od inflace. Takže celkově eh, říkáme ano, je to navýšení, ale rozhodně to není to, co bychom potřebovali pro to, aby ten program byl opravdu eh, ještě úspěšnější. Silvia start. Děkuji. Vážím se také vašich zkušeností jako rektora. To nám pomáhá pochopit. Už mě slyšíte? Já radši budu mluvit italsky. Takže říkal jsem, že i vaše zkušenost eh, více rektora eh, z vás činí velice zajímavého partnera do diskuze. Musíme si položit zásadní otázku v Evropě, když nebudeme investovat do vzdělávání nových generací a vzdělávacích systémů, riskujeme, že přijdeme o evropský projekt. To je otázka, která před námi stojí. Kultura, vzdělávání, výzkum jsou eh, hlavní bodem Evropy. A e, já vidím z vašich priorit, že to jsou pro vás důležité prvky. A já chci říci, že musíme změnit e, e, způsob, jakým se stavíme ke vzdělávání. Já jsem velice ráda, že rakouské předsednictví toto chce silně prosazovat. Jak už jste o tom hovořil, potřebujeme evropský vzdělávací prostor nejen tedy v oblasti univerzit, ale vůbec eh, v oblasti vzdělávání. Doporučení, která jste předložil, doufáme, že budou také zaznívat za vašeho předsednictví, že poskytnete silný impuls, například u uznávání diplomů. Eh, vy jste se tak trochu zmiňoval, že by to mohla být na starost agentura. Můžete nám to trochu více vysvětlit, eh, protože ta původní Eh, myšlenka komise je, že to má být automatické uznávání. V tomto semestru bude se odehrávat první důležité vyjednávání o vzdělávacích programech. A já si myslím, že i pro nás Erasmus je slovo, které je kouzelné, ale týká se mnoha různých realit, eh, vzdělávání, eh, Eh, také politiky zaměřené na mládež a vůbec přístupnosti vzdělávání a tohoto programu pro mládež jako takové máme Erasmus Mundus. A eh, v souvislosti s Erasmus Mundus doufám, že také bude stát rakouské předsednictví na naší straně. Eh, také pro mladé lidi, kteří nemají mm, dostatek finančních prostředků, bychom měli něco mít, proto také chceme mít studentskou eh, kartu a partnerství škol, a združení a posílení klíčových eh, činností v partnerství, tak abychom v oblasti vzdělávání posílili evropské politiky. Pro nás Erasmus musí být strojnásoben tak to alespoň vypadá tedy podle návrhu parlamentu, který si získal v Evropském parlamentu obrovskou většinu. Bitte, Herr Fassmann. Pane Fassmane. Děkuji za vaše otázky, první Kosta, a doufám, eh, že jsem všemu správně porozuměl. Eh, jedna vaše otázka se týkala Erasmu Eh, provést zjednodušení Erasmu bez ohledu na finanční podporu, tak aby Erasmus byl přístupnější, eh, dostupnější pro eh, studenty a žáky. Ano, souhlasím s tím, když mám na mysli dohody o učení, tak ten Erasmus je velmi komplexní. Já potřebuju takový learning agreement předtím, než pojedu do zahraničí, pak se může stát, že se tam něco změní, potom to budu muset udělat znova ze zahraničí, se svou eh, domovskou institucí a to může být velmi složité a zatěžující. A komise eh, ta chce mít také ehm, další dokumenty eh, a to je velká ambice zjednodušit Erasmus. A možná bych měl ještě jednu věc zopakovat. Vy jste poslankyní Evropského parlamentu a jistě eh, jezdíte i do svých domovských zemí, tak eh, prosím, eh, vzkažte vašim univerzitám, že by měli vytvořit ve, v osnovách takové možnosti, aby Erasmus fungoval. To je téměř důležitější, kolegyně Ferhajen, Eh, než otázka, jestli dostanu 400, 450 eh, euro nebo 500. Eh, je to velmi důležité, protože když jsou ta kurikula příliš úzce vymezená, tak tam proto není prostor. Potom další komplex otázek souvisí s uznáváním. To je předpoklad pro evropský prostor vzdělávání, který bychom si, myslím, všichni tady přáli agentura. To jsem možná nevyjádřil zcela správně. Um, nemá být vytvářena žádná nová instituce, ale potřebujeme nějaký postup uznávání, který by fungoval tak, jak to uh, funguje v terciální oblasti a to potřebujeme i pro Eh, druhý, eh, tedy pardon, eh, pro střední, středoškolské vzdělávání. Potřebujeme, aby opravdu mm, ty certifikáty byly kvalitní a aby ukončení určité fáze školství bylo kvalitní a potom budeme mít kvalitu i transparentnost v té oblasti Eh, diplomu nebo certifikátu o ukončení eh, středního školství. Když se nám to podaří, tak opravdu něco důležitého získáme. Potom eh, tu otázku vzájemného uznávání jistě posuneme dál. Potom jste ještě zmínila Erasmus Mundus. Erasmus Mundus bude existovat i nadále. Erasmus Mundus je pro mě také velmi důležitý. Erasmus nemá působit pouze integrativně a inkluzivně, ale měl by být asi také internacionálnější. Erasmus většinou končí na hranicích Evropské unie, ne na evropských hranicích, ale na hranicích Evropské unie skutečně. A Erasmus Mundus znamená takové otevření dveří do světa vůči třetím zemím a to je pro nás důležité a chtěli bychom to posunout dál. Děkuji. A teď eh, máme jeden problém. Mám tady sedm žadatelů o slovo a v podstatě máme už jen minutu času na tento bod, takže já bych chtěla všechny požádat, aby zvážili, jestli ta otázka, kterou eh, chtějí položit, nemohou položit paní ministrině Bogner Strauss, a potom tady máme ještě dva další ministry. E, musíme zvážit, jak to časově e, zvládnout. Další dotaz chce položit Helga Trippel. Já budu velmi stručná a zaměřím se na jednu e, konkrétní důležitou otázku, i když mám další, a to je rozpočet a víceletý finanční rámec. Chtěla bych pohovořit o víceletém finančním rámci a rozpočtu na Erasmus. Vy jste hovořil o tom, že to hodně závisí na kvalitě a dobré spolupráci a to máte samozřejmě vždy pravdu, ale eh, mimo jiné jde také o to, Eh, jak vysoký bude víceletý finanční rámec celkově a jak to bude vypadat s vzdělávacími programy. Sabine Ferhajen má naprostou pravdu, když říká, že tím, jak se nám to naschromáždilo v rámci víceletého finančního rámce, tak s tím návrhem eh, komise eh, nebudeme schopni překročit to, co jsme tady měli pro mladé lidi a i pro jiné. Ale to přece politicky je zapotřebí, abychom ukázali, že nám jde o budoucnost lidí v Evropě. Víme, že i ve venkovské oblasti eh, se to, kam se to politicky vyvíjí. Vám se to možná líbí, ale mně se to nelíbí. My chceme mít přece mladé lidi, kteří budou otevřeni světu a budou dobře vzděláváni. My přece víme, že když nemají digitální dovednosti, tak pak už nemají eh, příliš šancí na pracovním trhu. A v tom je Erasmus Plus nesmírně důležitý. A vy jako rakouská vláda musíte pochopit, že pokud se u letého finančního rámce neposunete, tak vám eh, se nezdaří prosadit vaše cíle, dosáhnout vašich cílů, cílů předsednictví. Takže buďte prosím otevřený, protože jinak to půjde na vrub mladých lidí v Evropě. Děkuji. Eh, dobře, proč si myslíte, že to pro mě není důležité? Pro mě to je důležité. Já jenom odkazuji na to, že otázka střednědobého finančního rámce je věcí eh, Rady pro všeobecné záležitosti a já vás prosím, abyste tu otázku artikulovali zejména tam. Děkuji pěkně. Myslím si, že do vaší kompetence se i tomuto tématu budete věnovat eh, a určitě eh, se to týká také finančního ministra financí. Takže nyní paní Barba. Eh, děkuji pěkně, vyjádřím se stručně. Jsem velice ráda, že se rakouské předsednictví chce soustředit na otázky vzdělávání a především nezajímá program Erasmus, kde jsem jedním, jednou ze stínových zpravodajů. Na co bych se ráda zaměřila, jsou vědecké kurzy na univerzitách. Evidentně je tady e, spousta žadatelů v celé Evropě a pokud se chtějí účastnit výměny v rámci Erasmus, tak e, mnohdy je pro, ne, pro ně obtížné najít kurz, který by jim svým obsahem vyhovoval. To znamená, že tyto výměny v rámci Erasmu nejsou až tak jednoduché, jak by mohly být, takže mohl byste se k tomu vyjádřit, tedy k tomu, jak v rámci těchto výměn eh, studenti absolvují tyto programy? Vy jste řekla, že studenti nemohou nalézt tu správnou univerzitu pro svůj obor. Já bych eh, si k tomu vyžádal nějaký empirický důkaz, protože já nemohu tento názor ze své praxe sdílet. Já si myslím, že právě v tomto oboru je vysoká mobilita a studenti si musí najít tu odpovídající univerzitu. Eh, u té mobility nejde o ty, eh, o ty minoritní obory, ale i o, věc, o obory, jako je matematika. A týká se to také humanitních oborů. Děkuji. Paní Bill, prosím. Merci, Děkuji vám. Velice nás těší, eh, paní ministr a paní ministrině, že jste mezi nás přišli. Já se chci zmínit o Erasmus+. Velká Británie má pravděpodobně z, zaručenou přítomnost do roku 2020. Komise z rozhodnutí 30. května uvádí novou možnost pro třetí státy, budou-li respektovat určité podmínky, zejména co se týče finančních záležitostí a rozhodovacích pravomocí. Tento text se stále ještě diskutuje. Jak byste chcete postupovat v rámci Erasmus Plus s Velkou Británií, protože to je důležitá země, která přijímá studenty z členských států EU. Za druhé, tato nová možnost účasti třetích států e, se stále ještě předpokládá tedy být otevřená pro jiné státy, pokud ano, pro jaké? Děkuji mnohokrát. Prosím, pane ministře. Paní Bild, já souhlasím s tím, že Spojené království je velice oblíbenou destinací pro studenty v rámci Erasmu my máme harmonogram a e, nejprve tady je potřeba vyjednat odchod Spojeného království a poté uvidíme, jak se budou ty vztahy dále rozvíjet. Jsem zcela přesvědčen o tom, že tady ty vztahy budou zachovány, protože Spojené království nejenom, že je oblíbenou destinací pro studenty, ale je to země, kde je řada renovovaných univerzit. Budeme tedy jednat ne pouze v rámci rakouského předsednictví, ale jakožto ministr pro vzdělávání a e, vědu budu dbát na to, aby ta spolupráce jak se Spojeným královstvím, tak s ostatními, třetí, s ostatními zeměmi nadále pokračovala. Děkuji. Nejprve dám slovo zpravodaji pro program Erasmus. Děkuji vám za tuto prezentaci. Vážně, pane ministře, děkuji vám za to, že jste předložil své priority pro rakouské předsednictví. Já jsem ze sousední země, jsem ze Slovinska. Velice mne těší, že Erasmus Plus je pro vás jednou z nejvýznamnějších priorit pro váš společný program. Podpořili jste boloňskou reformu, a vytvářil také společný prostor pro vzdělávání v Evropě. Velice mě těší skutečnost, že jste zdůraznil také učňovské školství a vytváření jednotných standardů. Povšiml jsem si, že máte silné pochopení pro tuto oblast vzdělávání a jsem přesvědčen, že v této oblasti dosáhne velkých úspěchů vaše předsednictví. Není čas, takže jen jednu otázku. Podporujete návrh Evropské komise na změnu názvu tohoto eh, programu Erasmus+. Ähm, Herr Sver, haben Sie herzlichen Dank für die Zufriedenheit. Děkuji za to, že jste vyjádřil spokojenost s našimi ambicemi. Vaše konkrétní otázka týkající se Erasmus Plus Eh, souvisí s programem Erasmus. Já v této věci eh, nedokáži eh, být vůbec emotivní. Samozřejmě je důležité, aby byl zachován název Erasmus, je to již osvědčená obchodní značka a pokud tam bude plus nebo mínus nebo vůbec nic, tak to je pouze na vás. takže když budeme mít více peněz, tak se budeme prát o jakýkoliv název. Takže, kolik teď máme žadatelů o slovo? Pět. Ovšem musíme také dát prostor paní ministrině Bogdan Štrausové, takže já bych to tady teď přerušila. A ty otázky, které nebyly zodpovězeny, možná přijdou na pořad během toho následujícího kola. Určitě se oba naši hosté budou moci eventuálně doplnit. Pokud by tedy nějaká z těch otázek byla směrována spíše na jednoho či onoho. Děkuji pěkně. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já předesílám, že hovořím rychle, ale a tlumočnice a tlumočnice tady nebudou příliš potěšení. Nicméně, vážené dámy, vážení pánové, ráda bych vás seznámila s oblastí mládeže a prioritami v této oblasti během rakouského předsednictví. Pro mne je velice důležité, abychom naslouchali mladým lidem. Eh, mladí lidé představují budoucnost a musíme jim v této aktuální přítomnosti vytvořit rámec, který poté budeme moci nabídnout. Mladí lidé si musou roz, být schopni, se musí být schopni se osobně rozvíjet a musíme zajistit, aby poté přispívali pro rozvoj společnosti. Musí se hrávat, musí mít možnost sehrávat eh, zásadní roli při rozvoji společnosti. Anketa Eurobarometru jejíž se účastnili mladí lidé ve věku 20 až 30 let, eh, ukázala, že největší prioritou je vzdělávání a kompetence. A to je dobré slyšet. A já si myslím, že prostřednictvím programu Erasmu eh, se tady odvedlo hodně, je to vynikající nástroj. Erasmus je přesně to, kde eh, se vlastně mladí lidé mohou Eh, poprvé angažovat v Evropě. V rámci tohoto programu se eh, uskutečňují vlastně eh, ta první seznamování s Evropou. Řada mladých lidí se účastní dobrovolné činnosti, to také ukázala naše anketa. Šest z deseti mladých lidí se již účastnilo voleb, což je svědectvím toho, že mladí lidé v Evropě jsou vysoce angažovaní. Dobrovolná práce má dlouhou tradici v Evropě. A v současnosti v té dobrovolné službě v rámci Evropského sboru Solidarity eh, jsme dosáhli mnohého. Eh, mladí lidé se mohou naučit toleranci, integraci a z těchto programů vycházejí posílení. Eh, protože nabízeli podporu. Byli schopni tady se integrovat v rámci své dobrovolné práce a to si myslím je skvělá zkušenost, protože mladí lidé z těch programů opravdu odcházejí silnější. Do roku 2020 eh, bude k dispozici 370 milionů euro a pro období 2021 až 2027 1,5 Eh, tak 126 milionů euro a ehm, stovky tisíc eh, mladých lidí budou mít možnost eh, využít tohoto programu. V roce 2020 končí program Erasmus+, Plus, což už podrobně tady zmínil můj kolega Fassman. Tento program má nepochybně vysokou důležitost a Čím více budeme moci, čím více mladých lidí se bude moci tohoto programu zúčastnit, tím lépe. Pokud jde o mobilitu mladých lidí, tak eh, tady bychom eh, mohli eh, mm, podpořit o 20 až 30 více žádostí. Myslím si, že to není špatné, ale podobně jako u všech projektů by i zde měl být tím velkým úkolem, tou výzvou umožnit účast mladých lidí na řadě projektů a myslím si, že toto by mohl být velký stimul pro mladé lidi, možnost účastnit se tohoto programu. Na druhé straně je však potřeba konstatovat, a také to tady zaznělo, že tento program by neměl být zatížen příliš velkou Eh, administrativní zátěží a aby eh, tady eh, nebyly stanovovány příliš vysoké standardy, tak, aby se ho mohli účastnit i ti takzvaně slabší studenti. A to samozřejmě potřeba zvodnit již, při, již v té fázi podávání žádostí. Pokud o oblast mládeže, v oblasti Erasmu se předpokládá s 3,7 miliardami euro. Myslím si, že to je eh, pěkná suma, která umožní další rozvoj mladých lidí. Hovoříme tady eh, o celkovém rozpočtu 30 miliard euro. Jak už jsem řekla, vždycky eh, by toho mohlo být více, jak říkáme v Rakousku, ale mladí lidé by v tom mohli spatřovat eh, určitou výzvu požádat o účast v tomto programu a je potřeba ale zachovat také určitý rámec kvality. Eh, třetím projektem je strategie pro mládež. Eh, myslím si, že je zapotřebí vytvořit novou strategii pro mladé lidi. Existuje návrh Evropské komise k tomto téma a kromě toho jsou tady další konstanční akce, v rámci kterých eh, eh, bylo představeno 11 eh, cílů činnosti, které se bude účastnit 50 tisíc lidí. V těchto cílích je obsaženo vše, co si přejí naši mladí lidé a mým přáním je, aby se to řešilo konkrétněji. Věci se mění velice rychle a myslím si, že právě mladí lidé velice dobře tyto změny jsou schopni sledovat a proto je potřeba, abychom těchto 11 cílů zakomponovali do nové strategie pro mladé lidi. Jakožto členka eh, rakouského kabinetu, tedy země, která je předsedou Evropské eh, unie, eh, mohu říct, že Evropský parlament je pro nás významným partnerem. Samozřejmě um, se budu snažit o posílení dialogu s institucemi. Našim mladým lidem musíme naslouchat. Jsou naší budoucností a já si myslím, že v tomto ohledu se mnou budete souhlasit. Děkuji pěkně. Děkuji. Vy jste eh, trochu času ušetřila, za to vám děkuji a začala bych těmi kolegy, kteří se přihlásili v minulém kole a zeptám se jich, jestli mají eh, nějaký dotaz i na paní ministrini. A slovo má paní Boškor. Köszönöm szépen eh, mindkét miniszternek a prezentációját. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní ministrině, za prezentaci. Jsem velice ráda, že jste se zmínila o velice důležitých eh, bodech které jsou prioritami našeho výboru, včetně Erasmus+, plus, <clears throat> učení jazykům, a vzájemného uznávání certifikátů a diplomů. Také chci zdůraznit, že přijetí zprávy o modernizaci vzdělávání je eh, důležité. Tam se totiž zmiňujeme o mnoha eh, významných prvcích, například zaměřených na to, jak zlepšit vzdělávání v EU. A pravděpodobně i mimo EU. Tato zpráva tedy obsahuje velice užitečné rady a návrhy, a bylo by eh, důležité zaměřit se nejen na úroveň a kvalitu vyššího vzdělávání, ale také na skutečnost, že čím dříve se dostane dítě do vzdělávacího systému, tedy v ranějším věku do něj vstoupí, tím déle v něm pravděpodobně vydrží a tím úspěšnější následně je na trhu práce. Já vím, že se musí rozhodnout členské státy, kolik budou vynakladat prostředků na vzdělávání, ale chtěla bych, eh, abyste eh, povzbudila členské státy k tomu, aby vydávali více prostředků na vzdělávání a na zlepšování kvality svých vzdělávacích zařízení. To je velice důležité pro integraci a pro eh, děti, které pocházejí ze zranitelných skupin. Děkuji. Děkuji. Ehm, tady bych ehm, řekla, že ten podnět, abyste se podívali na zprávy Evropského parlamentu, tu, to jistě zohledníte. Eh, herca, pan Samit. Thank you. Eh, it was certain... Děkuji. Bylo to velice osvěžující vyslechnout si vaši prezentaci, paní ministrině. Vítám především to, že mluvíte o mladých jako o současnosti a budoucnosti. Uh, Někteří lidé si stále ještě myslí, že mladí lidé jsou jen budoucností, ale oni už jsou zde v přítomnosti. Jedna konkrétní věc, která souvisí také s Erasmem, ale zazněla i ve vaší prezentaci a na kterou se musíme zaměřit. To je nová iniciativa zaměřená na mladé lidi a to je iniciativa Objevte EU. Myslíte si, že eh, rozvíjení takovéhoto programu mm, na trvalém eh, eh, základě je pozitivní, aby mm, to pomáhalo tedy v přístupu mladých lidí? A potom, jaké to případně vidíte, problémy v souvislosti s Erasmem, jak získat více prostředků do Erasmu? Potom je to otázka dobrovolnictví co všechno můžeme udělat, abychom více pozbudili k účasti v dobrovolných eh, eh, pracích, například pro nevládní organizaci nebo eh, v nějakých podnicích zaměří na solidaritu. A potom ohledně mladých lidí, kteří nejsou nikde organizováni, nejsou součástí tedy nějaké organizace studentů či jiné organizace, nicméně jsou zde, a otázka je, jak se k ním dostat, jak k ním eh, promlouvat, jak s nimi komunikovat. Eh, to znamená, že musíme zvažovat nové způsoby, realitu komunikace. Protože jinak většina mladých lidí bude nějak vytlačena na okraj. Naše komunikační metody totiž dostatečně pro ně nefungují. Děkuji. Děkuji, slovo má paní ministrině. Děkuji za vaše připomínky, otázky, pokud jde o Discover EU tak tam je návrh 700 milionů euro eh, na rok 2021 eh, až 2027. A eh, i když tam samozřejmě můžete mít určité otazníky, pokud jde o tu Interrail jízdenku, protože si můžete říci, jak to asi sou, jak to souvisí eh, se vzděláváním, ale já sama musím říci, že pro mě eh, to před mnoha lety byl první, byla první příležitost eh, pobytu v zahraničí a mnohé jsem se naučila a zatím se o to zajímá asi 100 tisíce mladých pro 70 tisíc ty jízdenky byly dostupné a oni cestují, udělají si své zkušenosti a pokud tady máme tu částku 700 milionů euro, tak to je návrh do rozpočtu, eh, který eh, tady by to i nadále umožnil. Pokud jde o eh, Evropské spory solidarity, už jsem se zmínila, že pro mě je to velmi důležitá iniciativa. Mladí lidé, kteří jsou ochotní dobrovolně chce vydat do Evropy, pomáhat. To je něco, co můžeme pouze podpořit. A rakouské předsednictví tuto věc považuje za velkou prioritu a 1,26 miliard, eh, které byly také navrženy. To je zamýšleno pro 350 tisíc mladých lidí. A já si myslím, že to je pěkný rámec, který tady nastavujeme a jistě to uspokojí mnoho mladých lidí, podpoří je to. Já bych samozřejmě byla ráda, aby to bylo co nejdostupnější pro nejširší eh, skupiny osob, aby to bylo nebyrokratické. Samozřejmě pro mladé lidi je to poměrně náročné, zapojit se do tohoto programu a já si myslím, že tady jim to můžeme ještě trochu usnadnit a být jim vstříc. Pokud jde o komunikaci, tak tam s vámi naprosto souhlasím. Je to tak, že ty nové cesty komunikační musíme využít proto, abychom mohli komunikovat s mladými lidmi a Teď eh, máme 50 tisíc mladých lidí, eh, kterých jsme se dotazovali na tyto věci a musím říci, že oni využili nejrůznější komunikační kanály a i eh, nová sociální média, ani těm jsme se nevyhýbali. Samozřejmě, že někde máme mm, taková ta bílá místa, eh, všude jsme se ještě nedostali a přitom se musíme samozřejmě dostat eh, co nejvíce k mladým lidem právě i přes tyto nejrůznější kanály. Děkuji. Momšil Niko Nekov. Здравейте, много се радвам, че имам възможността да za младежки. Děkuji jsem velmi potěšen, že můžeme hovořit bezrobotce. Můžeme hovořit o politice pro mladé. A, a to, co mi tady trošku chybí, je problém nezaměstnanosti mladých lidí, protože to je problém, se kterým zápolíme již dlouhou dobu a ten problém i nadále přetrvává. Zejména u skupiny těch, kteří nemohou mít eh, vzdělání nebo nemají vzdělání, mají problémy pracovat a proto si myslím, že je potřeba, aby ten problém byl správně rozpoznán a abychom i prostřednictvím záruky pro mladé dali více šancí mladým lidem, protože jinak to bude první generace těch, kteří budou chudší než byli jejich rodiče. Děkuji, pane Nekov. Já samozřejmě eh, ráda pohovořím o tématu nezaměstnanosti mládeže. Je to téma, které nám eh, leží na srdci, všech se nás to dotýká v Evropě, některých zemí více, některých méně. V Rakousku jsme eh, v takové šťastné situaci, že máme nízkou nezaměstnanost mládeže, asi 9%, ale jsem potěšena, že v Evropském sporu Solidarity část rozpočtu je vyčleněna právě na pracovní místa a eh, praxe, ale ono samozřejmě Eh, to má své výhody i nevýhody. Dobré je, že můžeme zapojit mladé lidi do pracovních míst a že mohou mít eh, praxi, eh, mm, ale potom bohužel Eh, ta nevýhoda je v tom, eh, že mladí lidé někdy bývají zneužíváni, protože mají někdy nějakou praxi nebo pracovní místo, za které dostávají velmi nízkou odměnu. Takže na jedné straně je to pozitivní a na druhé straně samozřejmě to má i své nevýhody nebo úskalí a z toho důvodu tady máme tak různá eh, procenta ze strany různých zemí, protože ehm, nezaměstnanost mládeže se v jednotlivých zemích liší. My ovšem máme možnost prostřednictvím digitalizace potírat nezaměstnanost mládeže, snižovat ji a to je téma, kterého bychom se rozhodně měli chopit a měli bychom eh, se zaměřit na mladé lidi v co nejranějším eh, věku. Čím dříve se mladí lidé dostanou do toho vzdělávacího systému, tak tím déle tam také zůstane. Děkuji, slovo má paní Šojdrová. Eh, děkuji, paní eh, předsedající. Já budu hovořit česky. Eh, položím otázky oběma ministrům. Paní ministryně vám děkuji za ten jasný, konkrétní přístup k tématu mládeže. Pardon? chci připomenout právě Evropský sbor Solidarity a byla bych ráda, kdyby Rada navázala na dohodu, která je právě schvalovaná v Evropském parlamentu. My jsme přijali eh, usnesení na našem výboru, podpořili jsme dohodu trialogu o Evropském sboru Solidarity, který bude zaměřen na dobrovolnictví a eh, profesní zkušenosti a připravuje se eh, nová legislativa pro pokračování v příštím období. A bude velmi důležité, abyste i vy v rámci jednání rady podpořila to směřování které bylo v tomto období nastaveno. k dobrovolnictví profesním zkušenostem bude třeba eh, posunout tuto legislativu dál takže se těšíme na spolupráci. a k panu ministrovi školství eh, jsem se chtěla zeptat na to jak on vidí možnost uznávání výsledků středoškolského vzdělávání my budeme mít na to téma otázku pro Evropského parlamentu uznávání středoškolského vysokoškolského vzdělávání. Chystá se tato otázka, protože se to týká i sdělení komise k automatickému uznávání. Uh, a e, na rozdíl od vysokoškolského kde je boloňský proces ve, středních, ve středoškolském vzdělávání nemáme takto nastavené strukturované studium které by nějakým způsobem lépe koordinovalo e, tak různorodé vzdělávací systémy. takže jaké vy vidíte možnosti posunu této otázky? děkuji. Um děkuji. A paní ministrině, prosím, buďte stručná. Ano, pokusím se. Eh, děkuji za vaši otázku. Chtěla bych eh, poděkovat Evropskému parlamentu za to, že vše eh, tak dobře zafungovalo a východisko je samozřejmě Eh, dohoda mezi Evropským parlamentem, komisí a radou ze 27. června a eh, na tom potom můžeme stavět, takže jsem odpověděla opravdu stručně. Děkuji, ano, pan eh, minister Fassmann, Já bych rád dal dlouhou odpověď panu Nekovi na otázku nezaměstnanosti mládeže, ale paní předsedkyně mě to nedovolí, abych tady měl takovou malou přednášku, takže Eh, bych chtěl odpovědět na otázku paní Šojdrové. Eh, ano, uznávání mezi vysokými školami to funguje, protože tam je struktura, ano, to máte pravdu, a eh, je tam určitá kvalita, která je závazná, která je srovnatelná na evropské úrovni. Pokud jde o středoškolské vzdělávání, tak tam samozřejmě ještě nejsme tak daleko, ale chceme se tam dostat, chceme mít kvalitní a transparentní nástroje, které bychom zavedli také na středoškolské úrovni. A to je potom samozřejmě možnost, eh, jak potom dosáhnout závazného uznávání snadným způsobem. Děkuji. Eh, další ministři již čekají před dveřmi a já bych ráda navrhla, abychom zbývající čtyři příspěvky eh, shrnuli, aby jsme tedy měli čtyři otázky naraz a nebudeme mít takový ten ping-pong a potom tedy půjdeme dál. Takže ti řečníci, které jsem jmenovala. Děkuji, paní předsedkyně. Opravdu to bude velice rychle. Budu se snažit respektovat, co jste řekla. Vážení ministři, oceňuji vaše priority. Co se týče uznávání diplomů eh, evropských univerzit, možná bychom mohli používat eh, Eh, systém, eh, který eh, používáme v Evropě takto. A potom bychom měli diskutovat o tomto odvětví jinak než v posledních třech letech. Diskutovalo se polemicky o uznávání diplomů evropských univerzit a tak podobně. Takže ve své zprávě, kde zdůrazňujete právě tyto věci, myslím, že bychom mohli silně Evropě pomoct. To by bylo potřebné významné zrychlení pro Evropu. Mnoho jiných urychlení eh, budování Evropy bylo eh, v omilu, ale toto by bylo správné. Er Děkuji, pan Zver se vzdal, Silvia Costa. Eh, Jenom tři drobná zdůraznění. Za prvé, z vašich priorit mě velice zajímá znát závěr ohledně práce mladých pro mladé, pro migranty, uprchlíky na základě práce, která už leží na komisi. Ráda bych tomu porozuměl lépe. Za druhé, úkol zblízka se zabývat, protože teď máme tu nový program, jak už říkal kolega, jaký chcete mít pracovní plán na rok 2019-2020 v oblasti strategie pro mládež? Chcete v rámci vašeho semestru také dosáhnout v tomto úspěchu? Děkuji. Děkuji pěkně. Takže eh, teď to shrneme. Teď má slovo paní Tripelová. Já bych se rád zeptala na otázku znevýhodněných mladých lidí. Týká se to eh, lidí jednak ve velkých městech, ale také na venkově. Pokud bychom jim chtěli nabídnout další šance, tak musíme tvořit politiku, která eh, bude eh, podobná té, kterou jsme aplikovali v rámci Evropského sboru Solidarity. A ráda bych se ptala, jaké plány zde má rakouské předsednictví. Děkuji. Prosím, paní minister, ministrině. Já se pokusím tuto otázku zodpovědět velice stručně. Paní Kosta, pokud jde o závěry rady, tak odpověď zní ano. Pokud jde o strategii pro mládež, tak odpověď je také ano. Pokud se jedná o následujících šest měsíců, tak bude neformální rada ve Vídni v září, eh, kde budou jak ministři a ministrině, tak zástupci nevládních organizací. Také tam byli pozváni zástupci Evropského parlamentu a budeme se věnovat eh, tematice eh, strategie pro mládež a budeme brát v úvahu také ty eh, rychlé a ohromné změny, které se, které se, které se odhrávají a pokud jde o rozpočet, tak tam bude stačit na tři roky. Chcete prosím něco doplnit? Každopádně děkuji. Vy jste Eh, chtěla diskutovat o tom, že je tady kontroverzní diskuse na téma mobilita a mladí lidé. Paní Trippel, znevýhodněné skupiny mladých lidí, to je velice závažné téma. Myslím, že je obtížné stručně odpovědět. Pokud je o oblast vzdělávání, tak jedním z opatření bude nepochybně tato forma duálního vzdělávání, kterou máme v Rakousku, Německu a Švýcarsku, a která může být zajímavá i pro ostatní státy, protože tato forma duálního vzdělávání obsahuje jak teoretickou, tak praktickou složku a krok za krokem se Eh, právě znevýhodnění eh, mladí lidé mohou eh, seznamovat s pracovním prostředím. Takže pokud jde o odbornou přípravu a vzdělávání, tak to bude jedna z našich priorit, poněvadž se jedná o velice účinný nástroj v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí. Děkuji velice. Padlo mnoho otázek a byla tady jasná chuť eh, pustit se do diskuse. Je tady jasné, že to je téma, že to jsou všechno témata, která nám leží na srdci. trochu jsme přetáhli náš vyčleněný čas. Teď bohužel musíme skončit, poněvadž eh, vaši oba kolegové jsou již před dveřmi. Museli byste se s nimi domluvit, že tady chcete zůstat dále. Každopádně eh, budeme dále v kontaktu během příštího Eh, pololetí. Každopádně vám děkuji za vaše vstupy a přeji vám hodně úspěchu při vašem předsednictví. Milé kolegyně, milí kolegové, dostáváme se k poslední části našeho dnešního dopoledního zasedání. S potěšením vítám po té, co jsme měli ještě velice zajímavou diskusi s paní Bogenštrausou a panem Fasmanem, další dva ministry Vzdělávání a e, mladí lidé jsou tématem, e, které je e, důležité pro náš výbor, ale to neznamená, že bychom se o tom méně zajímali o sport. Chtěla bych tedy přivítat pana vicekancléře, pana Heinze Christiana Stracheho, který má v kompetenci sport. A dále vítám pana Gernota Blímela, spolkového ministra na úřadu kancelářství pro Evropskou unii, kulturu, umění a média. Máme takový plán, že dáme nejprve prostor panu eh, Brimelovi a poté bude diskuse, budou padat otázky, odpovědi. Eh, my jsme zpravidla velice um, takový přívětivý výbor, takže se nemusíte bát těch otázek. Bude to, doufejme, zajímavé díky tomuto formátu. Takže, pane Blimele, vítám vás a dávám vám slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, pane vicekancléři, dámy a pánové. Nejprve dovolte, abych vám srdečně poděkoval za pozvání. Já znám tento parlament, nebyl jsem aktivním poslancem, byl jsem tady dvakrát eh, jako praktikant a je mi velkou ctí, že dnes tady mohu vystoupit eh, ve skutečné funkci. Úvodem bych rád eh, zmínil zásadní rámcové podmínky našeho předsednictví. Je to po třetí, kdy v roce 2006 1998 Rakousko předsedalo Evropské unii a nyní tom tedy po třetí. Toto předsednictví se odehrává eh, ve světle velkých výzev. Je to migrační krize, Brexit a další témata, která nás provázejí. A proto jsme dlouho uvažovali o tom, jaké bychom si mohli dát moto pro své předsednictví a rozhodli jsme se pro moto Evropa, která chrání. Je potřeba to eh, chápat v tom širším, širším eh, smyslu slova. Je to ochrana Eh, tedy jak proti té uprchlické krizi, tak eh, ochrana eh, blahobytu a stability. Musíme se rozhodnout, jestli budeme exportovat stabilitu nebo importovat nestabilitu. To se týká samozřejmě států na západním Balkánu a jihovýchodní Evropě. Budeme podporovat koncepci subsidiarity která představuje samozřejmě eh, velkou otázku. Všichni jsou nepochybně proto, ale je potřeba si uvědomit, co se tím vlastně myslí. Jsem velice rád, eh, že pan Timmermans eh, se svojí speciální skupinou mm, se snaží sem vnést světlo a během našeho předsednictví budeme mít konferenci, kterou budeme pořádat v Rakousku a kde se budeme věnovat tomto tématu. Obecně k těm hlavním bodům našeho předsednictví. Pokud jde o závěry Evropské rady, tak eh, ty mm, vlastně ukázaly nový směr této debaty o eh, migraci a my se budeme snažit tyto závěry naplnit a během neformálních setkání šéfů státu a vlád 20. září se budeme tomuto tématu věnovat. Bude to v Salzburku. Pokud jde o blahobyt a konkurenci, tak tady je otázka, Eh, digitálního ekonomického prostoru. Jsou tady výzvy, které spočívají v tom, jak můžeme eh, zajistit konkurenceschopnost evropských firm v tom digitálním věku, jak zajistit, aby eh, se, aby se zisky tvořily ne pouze u těch gigantů, ale i u těch menších společností. Je to otázka, kde se vlastně tři instituce shodují na tom, jakým směrem se vydat. Pokud jde o západní Balkán, tak eh, před několika týdny jsem ehm, měl možnost eh, přispět ke kompromisu, kdy vlastně jde o to zachovat perspektivu pro státy západního Balkánu a aby, ta, aby to úsilí, která ehm, se tam objevují, je to například eh, řešení toho problému s názvem firmu, jsou tématy. Jsou tady velké úkoly, které potřeba zmínit. Přirozeně sem patří otázka odchodu Spojeného království z Evropské unie. Brexit. Eh, eh, nyní eh, je jasné, jakým směrem se Spojené království chce vydat. Ehm, takže je to podklad pro jednání, které nadále zůstává velkým, velkým problémem, velkou výzvou. Otázka jak budou pokračovat jednání na téma víceletého finančního rámce. rád bych také zmínil ty obecné priority našeho předsednictví, ale soustředím se také na oblast eh, kultury. Rada eh, pro kulturu se sejde 20. listopadu a soustředíme se na čtyři témata. Za, za prvé jde o to, abychom eh, vytvořili prostor pro budoucnost kulturní, eh, kulturního rozvoje v souvislosti s digitálním rozvojem. Sem patří také evropská identita, eh, která se samozřejmě bude také objevovat v tom digitálním prostředí. Pokud by veškeré Eh, peníze měly plynout do Spojených států, eh, tak eh, samozřejmě tím budou omezeny možnosti rozvoje našich firm. Pokud jde o program Kreativní Evropa pro období 2021 až 2027, tak na úrovni rady se, ten, se to bude podporovat. Potom je tady také před námi schválení pracovního plánu pro kulturu. A za čtvrté, e, naší prioritou je také ehm, rok Evropského kulturního dědictví 2018. E, máme připravený velice zajímavý kulturní program, kde na jedné straně chceme vytvářet most mezi tradicí a inovacemi, a ne pouze v Bruselu samotném. E, dnes a během několika posledních eh, dní bylo možné slyšet eh, v metru rakouskou hudbu, eh, celou škálu, tradiční lidovou hudbu, moderní hudbu. Takže to je možnost, jak se přímo seznámit s rakouským kulturním dědictvím. Máme také um, výstavu zde v parlamentu, kterou dnes otevírám. Pokud je o téma eh, kultur, kultura, média a hospodářství v digitálním věku, tak Rakousko chce vést diskusy o hlavních eh, výzvách v tomto kreativním odvětví. Jde především o to, jak se bude v budoucnosti zacházet s, platform, s online novými platformami. Jde o to, aby kreativní hospodářství eh, bylo dobře financované. Je to také eh, otázka toho obchodu na dálku. Jsou tady, eh, je tady právní rámec pro sdílení hudby a pro prodej hudby online a právě pro toto odvětví hudby je tady otázka, jak lze realizovat zisky a já jsem v 90. letech nakupoval zase kapesné CDčka a potom eh, jsem si to stahoval z Napsteru, ale najednou se věci změnily, teď stačí um, si kliknout na telefon a mohu se zaplatit hudbu a Netýká se toto pouze oblasti hudby, je to i v ostatních kreativních odvětvích. Takže otázka zní tak, jak eh, dosáhneme toho, aby vlastníci duševního vlastnictví eh, se dostali ke svým eh, penězům. Je potřeba samozřejmě chránit autorská práva a tato ochrana musí dobře fungovat i v digitálním věku. Pravidla musí platit všude, ne pouze na západě. A pokud tedy eh, nebude toto, eh, toto placení hudby dobře fungovat, tak musíme tvořit adekvátní pravidla. Eh, Challenge the Content je téma konference, která skuteční ve Vídni a bude to začátek debaty na téma politických závěrů rady. K programu Kreativní Evropa zde opravdu vítáme to, že se zde jedná o samostatný program, který realizuje komise Kultura a kreativní odvětví potřebuje naši podporu, poněvadž zde se vytváří hodnota pro naši společnost a je tady také prostor pro hospodářskou činnost. To jsou všechno ty hlavní otázky. Nesmíme zapomenout na jednu věc. Jedná se o jednání o tomto ambiciozním programu, ale samozřejmě to bude vycházet také z těch jednání o víceletém finančním rámci. Pracovní plán Evropské unie pro oblast 2000, pro období 2000, pro roku 2019 eh, byla odsouhlasena nová agenda pro kulturu a Evropská unie samozřejmě chce rozvíjet programy pro kulturu a pro mladé lidi. Eh, to jsou všechno věci, které budeme eh, během eh, svého předsednictví akcentovat. Pokud je o rok kulturního dědictví, tak samozřejmě je to téma významné pro Evropský parlament. Já si myslím, že pokud jde o kulturní dědictví v Evropě, tak jedná se vždycky o otázku, eh, co to vlastně je, co nás spojuje, co máme společného, co vytváří evropskou identitu. A pokud je nějaký, nějaká oblast, kde rozmanitost a rozdíly představují přidanou hodnotu a zlepšení, tak eh, to platí hlavně pro oblast umění a kultury. Je to vlastně nějaký dialektický proces poznávání, Eh, kdy vlastně ta rozmanitost eh, umožňuje uvědomit si to, co máme společné. A myslím si, že pokud je o rakouské kulturní dědictví, eh, které najdeme nejenom ve Vídni, ale po celém Rakousku, tak chtěli bychom to nabídnout i v Bruselu. Máme výstavu, kde jsou příklady Eh, toho, jak se eh, kultura rozvíjela v Evropě za poslední staletí. Pořádáme konferenci 6. 7. září ve Vídni a tam máme v plánu dobrat se konkrétních závěrů. Máme před sebou eh, rok intenzivní práce, půl rok intenzivní práce. Takže tolik z mé strany, děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Děkuji pěkně, pane ministře. A teď eh, se dostaneme k otázkám, k žádostem o slovo. Prosím vás o stručnost, abychom mohli včas eh, skončit a abychom neplítali časem. Slovo má Sabine Ferhajen. Nejprve bych chtěla srdečně poděkovat za to, že jste si na nás udělali čas. Eh, těšilo mě, co jste říkal o Eh, jednotě a rozmanitosti, že to není, není něco, co je v rozporu, ale že se to vzájemně podmiňuje, zejména v oblasti kultury. A pokud se podíváme na kulturu, tak si myslím, že je zřejmé, jak to vzájemné ovlivňování různých regionů vůbec vedlo k té kultuře, které říkáme naše kultura. Máme tady e, římskou kulturu, e, pak tady máme třeba kolínský e, dom, gotika, to je vliv francouzů, takže tady kultura měla vždy to, tu funkci pojit, vzájemně jsme se ovlivňovali a já si myslím, že to je také prvek který může přispět k lepšímu vnímání té jednoty v Evropě. A potom kreativní hospodářství, ano, eh, chceme to podporovat, ale pak je potřeba, abychom pravidla, které máme v analogové oblasti, přenášet také do digitálního světa. Ano, eh, v tuto chvíli provádíme eh, reformu autorského práva v Evropském parlamentu. Eh, Minule to neprošlo a my bychom tady chtěli zlepšit eh, situaci autorů právě i na těch velkých platformách. A mě by zajímalo, jak chcete Eh, popohnat diskuzi na radě, tak abychom eh, tady měli jednak eh, posíleny tyto věci, posílený kvalitní žurnalismus a chtěli pomoci umělcům ke spravedlivé odměně na internetu. Vy sám říkáte, že platíte o něco méně za hudbu, ale to je vlastně také problém, protože platformy mají úplně jinou vyjednávací pozici a, a um, příjmy z internetu jsou většinou ehm, menší, než tomu bylo dříve. Máte nějakou, nějaký nápad, jak s tím pohnout vpřed? Máte slovo, pane ministře. Děkuji za tento dotaz. Já se tím zabývám již velmi dlouho, protože jsem toho pevného přesvědčení, že digitální prostor může přinášet další výhody pro celý náš život, ale to pouze v případě, že Eh, to správně využijeme, to je stejné jako u každého jiného technického vynálezu. Nejen eh, ta existence eh, té novinky je přínosná, je zapotřebí zpřístupnit ji všem lidem a o tom musíme hovořit, musíme zavést pravidla a jedno z těchto pravidel je, že základní principy, které platí v analogovém světě, jak vy tomu říkáme, uznáme a uplatníme i v digitálním světě, protože buď jsou to věci, které platí ob obecně, eh, a nebo ne. A pokud platí obecně, tak musí platit i v digitálním světě. A tady eh, nejde pouze o ochranu obchodních modelů, to chci říct naprosto zřetelně. Eh, o to nejde. Jde o to, abychom hájili základní principy. A když někdo něco má a vykonal eh, nějaký duševní úkon a někdo jiný tím vydělává peníze, tak je přece jasné, že i ten autor z toho musí něco získat. To je přece zcela pochopitelné a zřejmé. A argumenty, které tady zaznívaly, nebo zaznívají z úst velkých platform, třeba v USA, tak eh, no, oni, oni třeba říkají, že sami představují eh, přidanou hodnotu sami o sobě, jako Google třeba, ale oni to říkají eh, z pozice, kdy mají téměř 90% podíl na trhu, takže jsou vlastně velkými monopolisty. A tragické je, že národní pokyny pro uh, hospodářskou soutěž by mi ne, nedovolili spojit uh, v Evropě třeba takový, uh, takovou rakouskou firmu a jinou firmu z jiné země, protože ten podíl by se tady nepokus, ne, nedovolil. Kdybyste v Rakousku se pokusili spojit internetové podniky, kteří uh, prodávají uh, data a mohli by konkurovat, aby mohli konkurovat Google, tak to zákon ani nedovoluje, protože by měli monopolistické postavení nebo ovládali zkrátka trh do takové míry, do jaké to není dovolené. Tak to zkrátka je a já bych chtěl na všechny apelovat, abychom eh, v trialozích eh, se zaměřili na tyto věci. Čím dříve mm, tak učiníme, tím lépe. Jinak, eh, mm, nebo myslím si, že mm, je potřeba, aby všechny tři instituce tahly za stejný pro vás a musíme se dostat do toho procesu a já si myslím, že v tomto případě za jeden pro vás táhneme. Děkuji. Mám tady ještě čtyři žádosti o slovo a tím seznam řečníků uzavírám, protože pak tady máme eh, také ještě pana eh, místokancléře eh, Heinz Christiana Stracheho, který bude hovořit o sportu. Silvia Kosta, maximálně dvě minuty. Chci především poděkovat za vaši prezentaci. Já budu mluvit teď italsky, vezměte si sluchátka. Podporujeme diverzitu jazyků. Chci poděkovat panu ministrovi, že ilustroval priority rakouského předsednictví a také priority týkající se kultury. Budete vědět asi, že Rakousko na radě podpořilo například rok kulturního dědictví takže kreativita, audiovizuální sektor, kultura eh, byly více v centru vnímání i na radě. Kultura má velikou úlohu pro stanovování politik. Je teď deset let od první politiky v roce 2007. Teď musíme vytvořit perspektivu do budoucnosti. Je to strategický okamžik. Musíme stanovit tedy strategické směry v digitálním sektoru, audiovizuálně a tak dále. A to v souvislosti také s kreativní Evropou. Já jsem zpravlikou v této oblasti a velice spolehám na vaši spolupráci. Chceme, aby tato e, politika byla ambiciozní, ale aby současně na to využila méně zdrojů. My žádáme, aby se více investovalo na radě, především do kulturní části protože ta je podhodnocená o 10-15 To je tedy důležité téma. Souhlasím s mnoha vašimi hodnoceními ohledně digitální oblasti. Musíme zajistit, že na síti nebudou monopoly, je to otevřená diskuse i v parlamentu. Doufám, že v září se k tomu budeme schopni vrátit a budeme se moci zabývat eh, autorským právem abychom dosáhli spravedlivého ocenění autorů. Poslední dotaz. Chceme Evropu, která bude chránit. Interkulturní dialog potřebuje úsilí i ve vzdělávací oblasti vůči osobám, které pocházejí z jiných států, protože to je způsob, jak Evropu otevřít, nikoli ji uzavřít. Děkuji, eh, pane Blümle, a prosím o stručnost. Jinak si to musíte domluvit s vaším eh, místokancléřem. My spolu mluvíme pravidelně. Eh, pokud jde o vaši konkrétní otázku ke kulturnímu programu a pokud jde o ty objemy do příštího víceletého finančního rámce, komise předložila návrh, který je základem diskuze o víceletém finančním rámci. A samozřejmě, že k tomu existují různé stan- pozice. Evropský parlament má své stanovisko, jednotlivé e, členské země a na Radě pro všeobecné záležitosti jsme již měli dvě diskuzní kolečka na toto téma. My jsme slíbili, že během našeho předsednictví se budeme snažit o urychlení diskuze. Máme konkrétní harmonogram, nejenom pokud jde o koreper, ale stanovili jsme také to, že u každé rady Eh, o všeobecných záležitostech se toto bude řešit. A já doufám, že se nám podaří dosáhnout pokroku eh, a snad před volbami do Evropského parlamentu bychom mohli mít eh, závěry a když se podíváte na ty minulé diskuze o víceletém finančním rámci, tak to po každé trvalo déle, ale my se v každém případě budeme snažit postupovat ambiciozně. Co z toho nakonec vyplyne, nemůžeme zaručit, ale i když eh, jsou názory velmi odlišné a národní pozice, tak přesto si myslím, že v oblasti kultury a umění je návrh komise tím, kde asi eh, se nejrychleji dohodneme, i když samozřejmě výsledek předjímat v tuto chvíli nemohu. Děkuji. Helga Trippel. Děkuji, Petro. Chtěla bych hovořit o reformě Eh, autorského práva. Souhlasím s tím, co říkal pan Blümel, Tady nejde o chránění obchodních modelů, ale vůbec chránit kulturu tak, aby ty modely mohly eh, vůbec eh, mít důvod existence. Vy víte, jak eh, tady minulý týden byla lobby Google a dalších aktivistů, říkají, že je tady Lintex a ještě něco dalšího, ale to není pravda. V zákoně je řečeno, že neexistují žádné nějaké možnosti soukromých odkazů. Já očekávám, že rakouské předsednictví v tomto sporu, který je bojem o kulturu, zaujme jasnou pozici, tak aby co nejvíce lidí se o tom dozvědělo. Je to naprosto nezbytné, protože to je boj Davida proti Goliáši. Goliáš to jsou eh, ty velké americké koncerny a Davidem jsou umělci a my musíme chránit ty malé před těmi velkými. To je náš úkol, pokud chceme dělat dobrou evropskou politiku. Děkuji. Pan ministr má slovo. Um, když tady slyším tato plamená slova, tak jistě byste byli spokojeni, kdybyste si přečetli prohlášení eh, vlády, naší, naší rakouské vlády, protože my tam eh, o něčem takovém píšeme, že chceme eh, tyto věci chránit pokud možno na evropské úrovni a pokud to tam nebude možné, tak na úrovni národní, protože si myslíme, že vlastnictví musí být chráněno, je jedno, jestli je analogové povahy anebo digitální. A proto doufám, že v parlamentu rychle ukončíte své diskuse, tak abychom mohli co nejdříve zahájit dialog. Právě tato oblast v mnoha ohledech je takovým majákem a jak jste říkala, je to pravda, potřebujeme spravedlivé podmínky pro vlastnictví a to musí mít stejnou hodnotu v digitální oblasti jako v analogové. Děkuji pěkně. Nyní paní Švejdrová pane ministře. Já pocházím z České republiky a bydlím pouhé dvě hodiny autem od Vídně na Moravě a máte pravdu, že jsou, kulturní kořeny jsou velkým bohatstvím, které máme a díky tomu si myslím, že i Česká republika eh, překonala to období komunismu a stali jsme se opět součástí Evropy. To kulturní dědictví nám nepochybně nesmírně pomáhá, pomohlo a věřím, že i bude pomáhat. Já chci obrátit vaši pozornost na významnou aktivitu, kterou má Evropský parlament a to je film Lux Prize kulis protože filmové, umění patří do evropského kulturního dědictví a je právě součástí té podpory, kterou Evropa může dát evropským tvůrcům my bychom potřebovali aby filmy které jsou tady v evropském parlamentu oceněny a jsou to velmi kvalitní filmy a eh, rakouští producenti bývají oceňováni mezi nimi tak eh, aby byli více šířeni, více dostupní, protože jsou to filmy, které jsou hodnotné, mají uměleckou kvalitu a bývají otitulkované, takže jsou dostupné i občanům. Tak chci vás na to upozornit, aby v rámci aktivit i kreativní Evropy podpory filmových festivalů, aby evropský film byl eh, také součástí vaší podpory. Díky. Herr Minister, bitte. pane minister, prosím. Děkuji. My jsme vlastně sousedé. Já mám dokonce české kořeny. Moje uh, babička byla studentskou Němkou a po pádu železné opony jsme se mohli uh, více věnovat eh, kontaktům se svými Eh, českými protěžky. A je to takový symbol toho, jak se nyní může v Evropě spolupracovat. Pokud je evropský film, tak mám velkou radost z toho, že směrnice o AVMS eh, učinila velký krok vpřed. Eh, to znamená, že i u těch velkých platebních platform se mm, uplatní ten eh, evropský kulturní obsah ze 30%. Myslím se, že to je klíčový aspekt pro rozvoj kulturního života a filmu. Eh, pokud to má někdo předplacený eh, Netflix, tak to je příklad tohoto rozvoje a myslím si, že to je skvělý příklad toho, eh, co tady potřebujeme a během našeho předsednictví se budeme samozřejmě snažit tuto oblast také rozvíjet. Děkuji velice. Paní Kapel, také prosím o stručnost. Děkuji paní předsedkyně. Pane ministře, já bych ráda eh, navázala na to, eh, co tady zaznělo na téma autorského práva Eh, víme, eh, co se objevilo v eh, médiích minulý týden. Je opravdu důležité, abychom tady měli moderní autorské právo, které bude chránit autory děl a aby tady nebyla přenechána, nebyl, nebyl přenechán veškerý prostor těm gigantům. gigantům. Eh, pokud jde o tyto platformy, tak eh, na nich se již pracuje na komisi a také ze strany eh, komise můžeme očekávat zřejmění dalších, dalšího vývoje. Myslím si, že komise má možnost tady vytvořit rovné podmínky pro konkurenceschopnost i z hlediska autorského, autorské ochrany. Pokud jde o kreativní Evropu, Myslím si, že tady je jeden aspekt velice důležitý. Jde o to, kreativní Evropa je propojena s dalšími programy, pokud jde o strukturální fondy, ale i například eh, Horizont 2020 je řada aspektů, kde právě ten program Kreativní Evropa eh, může eh, nabít vyšší hodnoty a já ráda bych vás požádal, aby se to brali v úvahu při svých jednáních. Pokud jde o evropské kulturní dědictví, tak samozřejmě jde o to, aby zde se eh, tady přijala opatření, eh, aby se mohlo v této věci pokračovat. Eh, vy jste řekl, že jste sem přivezli rakouskou hudbu a je to samozřejmě hezký příklad toho, jak oslovit například ty, kteří, kteří přijedou do Bruselu. Pane Blimile, stručně prosím, ano, k tomu tématu autorské práva už jsem se vyjádřil, máme podobná stanoviska. Samozřejmě platí, že kulturní dědictví představuje uh, velký um, takový uh, prostředek, mocný prostředek uh, pro rozvoj cestovního ruchu a pokud jde o ochranu kulturního dědictví a um, přidanou hodnotu, tak k tomu tady samozřejmě slouží různé programy, které se realizují v kooperaci. Rád bych poukázal na konferenci Culture for Europe, která se uskuteční ve Vídni 6. až 7. prosince tohoto roku. Děkuji velice, takže teď jsme uh, dokončili tuto část. Děkuji, pane Blümele a také děkuji všem kolegyním a kolegům, eh, kteří kladli otázky a kteří také se snažili dodržet čas. Nyní dáváme prostor panu vicekancléři eh, Strachemu, eh, který bude hovořit na téma sport. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jsem velice rád, že zde mohu na závěr našeho setkání pohovořit o prioritách Rakousko předsednictví v oblasti sportu. Během našeho předsednictví eh, se budeme věnovat těmto tématům. Jedná se především o hospodářský rozměr sportu. V oblasti sportu eh, chce rakouské předsednictví eh, hovořit o těch mnoha rozměrech sportu. Sport samozřejmě je důležitým hospodářským faktorem a má také vliv na růst a zaměstnanost. Sport je také garantem eh, určitého mm, pocitu eh, sounáležitosti. Eh, když se podíváme na Rakousku, tak Eh, podíl eh, sportovní činnosti na HDP je 7 V Rakousku eh, představuje sport faktor, který ehm, přispívá k rozvoji hospodářství. Nyní nás čeká Evropské mistrovství v Kopané v roce 2020. No a pokud jde o sport, tak eh, ten je nepochybně ehm, faktorem přínosu pro evropské hospodářství. V Rakousku eh, během příštího roku budeme přepravovat eh, ehm, výstavu, která se bude týkat zimních sportovišť. Sport je samozřejmě velice cenou devízou souvisí také se zachováním dobrého zdravotního stavu, s prevencí zdravotních problémů a tak dále. Má také dopad na cestovní ruch. A pokud je hospodářský rozměr sportu, tak eh, sem patří také otázky inovace. Pokud je o závěry rady v listopadu, tak budou věnovány také tomuto tématu. Rakouské předsednictví se bude samozřejmě zabývat i otázkami sportu a zdraví. Budeme hovořit o například sport, určité sportovní činnosti na pracovišti. Uspořádáme odborný seminář 10. prosince ve Vídni. Tam bude možnost seznámit se s osvědčenými postupy a metodami a pokud je tady o, tu, o ten pojem na pracoviště, tak sem patří ty výzvy, použijte schody na místo výtahu a tak dále. Pak je tady eh, boj proti dopingu. To je mm, průběžně důležité téma. Ruští atleti eh, eh, se postarali o velice negativní reklamu pro, pro svůj sport. Nyní se Eh, pracuje na světovém na světových standardech pro antidoping a rakouské předsednictví eh, chce se samozřejmě také podílet na vypracování tohoto kodexu pro mezinárodní antidopingové standardy. Pokud jde o budoucnost eh, světového antidopingového systému, tak ta se v současnosti projednává a Evropská unie musí tato jednání velice pečlivě sledovat a chce také konstruktivně přispět. Eh, musíme se dohodnout na společném postoji, abychom tedy poté mohli přestoupit eh, na půdě agentury pro boj proti dopingu s jasným stanoviskem. Evropská unie chce eh, přispět eh, k vytvoření koordinovaných standardů. Erasmus Plus eh, představuje jeden z nejúspěšnějších programů v historii Evropské unie. Program mobility je, mobility studentů je velice oblíben a rok 2014 byl také ve znamení sportovní části tohoto programu a tehdy Eh, se zrealizovaly eh, mnohé projekty. V roce 2016 eh, bylo možné zvýšit počet projektů. Komise na konci května předložila návrh na budouc, pro budoucí program Erasmus+, kde se hovoří o mobilitě studentů, ale také sportovců. Pokud jde o mobilitu studentů, tak můj kolega ministr Fasman již dneska dopoledne hovořil o tom, že nám jde o to, abychom zajistili hladký přechod od předchozího do budoucímu programu a my chceme dosáhnout zásadních, zásadního pokroku i v těchto jednáních. Budeme mít velkou odbornou konferenci na téma hospodářský rozměr sportu a Eh, tvorba hodnoty v hospodářství. Eh, tato konference se uskuteční 21. září 2018 a mm, budou tam eh, také neformální setkání odborníků. Pokud jde o pohybovou aktivitu na pracovišti, tak tomu bude seminář ve Vídni a ve Vídni se také v roce 2018 22. září Eh, účastním eh, zahájení Evropského eh, týdne sportu. Takže tolik z mé strany, děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane místokancléři. A teď se dívám na našeho experta pro sportovní otázky, Bogdana. Prosím, máš slovo, co nejstručněji. Danke, Frau Vorsitzende. Dann versuche ich auf Deutsch auch so vielleicht. Dobře, pane, paní předsedkyně, pokusím se německy. Pane uh, eh, vicekancléři, uh, eh, vítám to, co jste říkal. Uh, ekonomika a sport, ano, sport, zdraví a také doping, velmi důležité. Musíme se zamýšlet nad tím, jak doping potírat. Potom Erasmus+, plus, to je problém samozřejmě. A je to, je to obrovský úspěch pro nás, pro všechny. Má otázka je stručná a jednoduchá k těm čtyřem prioritám, eh, které jste zmínil. Konference, ano, eh, ale mě by zajímala nějaká konkrétnější opatření během rakouského předsednictví. Na co se zaměříte? A potom jedna otázka, protože jsem zpravodajem, který se zabývá manipulací eh, ve sportu. Eh, je tam úmluva, eh, která byla Radou Evropy připravena a Tam je velká skupina evropských zemí, které tyto myšlenky podporují. Jsou to i členské státy Evropské unie. A v tuto chvíli jsme ovšem v takové zablokované situaci, kdy jenom jedna jediná země, Malta, tu iniciativu blokuje. A můj dotaz je prostý. Co můžeme společně udělat, abychom vyslali dobrý signál, zejména uh, pokud jde o takzvaný betting a ty, kteří ho nabízejí, tedy eh, mě by zajímalo, jaký je váš názor a co rakouské předsednictví v této oblasti může podniknout, protože my jsme tady v takové situaci, že nemůžeme téměř nic udělat, protože jsme blokován. Jsme blokováni. Děkuji, pane kancléři. Ehm, ano, vážený pane poslanče, děkuji za vaše komentáře i otázky. Sport je téma, které zahrnuje mnohé. Je tady zodpovědnost eh, přibližovat sport dětem od nejranějšího věku, umožnit pohyb. To je to, na co se my zaměřujeme i na národní úrovni. Snažíme se toto umožňovat, šířit a je důležité, aby to probíhalo také v souladu s evropskými programy, protože eh, na tom závisí úspěch sportu i špičkového. A Potom samozřejmě také potírání různých zdravotních eh, problémů, jako je obezita a tak dále. Ale pokud jde o match fixing, tak tam máme nejrůznější typy sportů, kde docházelo ke skandálům, kde se manipulovalo s výsledky a u posledních eh, skandálů eh, tam se to týkalo i fotbalu ale mnohé se dělo samozřejmě i jinde. A rakouské předsednictví eh, bude sledovat mezinárodní vývoj, pokud jde o manipulaci ve sportu, ale budeme samozřejmě i v Radě Evropy činit eh, kroky proti eh, těmto jevům a doufáme, že to potom bude mm, předloženo k podpisu. Komise předložila v květnu 2015 a 2017 různé dokumenty, pokud jde o Eh, přijetí této dohody a my budeme zkoumat, jak to v radě prosazovat. Pokud bychom chtěli potírat eh, ty různé dohody ve, ve sportu, tak by bylo dobré, kdybychom přistoupili k těm mezinárodním dohodám, které již existují. Tam musíme být realističtí, protože dřívějším předsednictvím se schoda nepodařila a pokud se situace na radě eh, politická výrazně nezmění, tak tady asi pokroku nedosáhneme a musíme si to uvědomovat. um, protože ono je to samozřejmě od samého počátku velmi kritické, ale my se každopádně pokusíme nalézt společné řešení. Potom konkrétní akce. Máme tu zahajovací akci 22. září 2018, to je Národní den sportu a tam bude také Evropský týden pro sport, kde bychom to vše chtěli ještě více vyzdvihnout. Děkuji. Možná, že se vám podaří s Maltou to, co dosavadní předsednictví nedokázali. Možná, že i maltskou vládu pohnete eh, k jinému pohledu na věc. Slovo má Helga Trüppel. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat, pokud jde o boj proti dopingu, na následující otázku. Já už jsem tady asi 14 let a neustále o tom hovoříme, že to musí být efektivnější a situace má být vylepšena. Proto by mě zajímalo, máte nějaký konkrétní prá- plán? Protože eh, tam máme tu otázku toho novináře, který eh, ten doping odhalil, ale pak mu bylo vyhrožováno, už se raději ani těch akcí neúčastnil. Uh, Eh, neúčastnil se, a někteří novináři také nechtějí se účastnit eh, světového fotbalového mistrovství, protože zkrátka je jim vyhrožováno. Máte vy tady nějaké konkrétní eh, kroky, které byste chtěli udělat během vašeho předsednictví? Děkuji, paní předsedkyně. Členské státy Evropské unie jsou zastoupeni na ministerské úrovni a jsou tam rozdělena křesla, jedno křeslo eh, mají členské státy, potom hlavní předsednictví má tři křesla a tak dále. Je tam zkrátka jasné rozdělení a dosavadní ministr eh, sportu Bulharska, ten tam je také, potom rumunský minister sportu a potom také vlámský ministr pro eh, sportovní záležitosti a oni zastávají naši evropskou eh, pozici tam a my samozřejmě chceme eh, definovat společná pravidla, aby to vše bylo sladěno i na evropské úrovni a bylo to jasně definováno. To bychom chtěli i nadále podpořit a tam, kde dochází k zneužívání dopingu, tak tam to musíme jednak odhalovat a jednak z toho vyvozovat důsledky. Děkuji. Paní Bild. Prosím o stručnost, ještě čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za přítomnost, pane ministře, děk a blahopřeji k těmto prvním směrům, které nám předkládáte. Už jsem se dnes dopoledne zmiňovala o určitých tématech v letech 18-19. Erasmus se snaží o inkluzi, také ve prospěch imigrantů, uprchlíků a různých menšin, brání radikalizaci. Tento eh, rok se to viděl například ve sportu, například eh, prostřednictvím projektu Korple. Eh, myslíte si, že to je kompatibilní s cíly Erasmu+. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Erasmus Plus v zásadě vše, co souvisí se sportem, to se týká inkluze, integrace, spojování národů uvnitř EU. Já si myslím, že k tomu je potřeba mít konkrétní podpůrné programy, protože sport jako takový je zkrátka eh, takovým pozitivním způsobem, jak spojovat eh, lidi napříč sociálními eh, vrstvami i v Evropě. A eh, sociální inkluze je pro mě velice důležitá, to je moje osobní záležitost. Inkluze tedy eh, postižených osob, to je takové moje osobní téma, tam bych to chtěl posílit a podporovat eh, rovnost, eh, rovnocenost, protože oni mohou dosáhnout také velkých výkonů a pro mě je to zkrátka taková důležitá záležitost a Erasmus+, Plus, to je inkluzivní program. To v sobě zahrnuje eh, tady ten spojující prvek a to, ten zbližující prvek. Děkuji, mám tady ještě dva řečníky a bohužel vás nemohu, nemohu vám dát prostor, protože jsme dospěli k závěru našeho zasedání a já mám velké pochopení pro současnou situaci tlumočníků a rozumím tomu, že chtějí včas naši schůzi eh, tedy skončit. Takže ehm, vás prosím o pochopení a teď už bohužel eh, nedám prostor dalším otázkám. Děkuji oběma ministrům, panu Blímlovi, panu eh, místokancléřovi Strachemu. Eh, děkuji za to, že jste přišli mezi nás a že jste odpovídali na naše dotazy. Jistě jste si všimli, že jsme velmi angažovaní na našem výboru a že pokud jde o finanční záležitosti, tak eh, nemáme příliš velký smysl pro legraci, ale opravdu tvrdě se prosazujeme věc, kultury a sportu a mládeže bojujeme za mm, tyto eh, záležitosti a já si myslím, že rakouské předsednictví nám tady v tom bude stát po boku a já vám přeji mnoho úspěchů do vašeho předsednictví a dalších šesti měsíců. Děkuji.